Okay, colleagues, can I... Kolegové a kolegyně, dovolte abych zahájil naše jednání. Rád bych připomenul, že jako vždy toto, tato schůze je vysílána po internetu. Takže nás můžou sledovat všude možně po světě. Nejprve bych vás o přijetí pořadu jednání. Máme prosím nějaké připomínky k jejich návrhu? Pakliže ne, tak to vypadá, že jste připraveni schválit pořad jednání, nyní schválení zápisu z poslední schůze. Dobrá, schváleno. Bod 3. Práva cestujících při cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Výměna názoru paní Ines Ayala Sender presidente. En primer lugar, eh, querría agradecer la... pane předsedo. Nejprve bych eh, chtěla poděkovat kolegům za jejich trpělivost, protože z mnoha důvodů jsem nebyla schopna jim dopředu dát eh, návrhy k první výměně názoru. Chtěla bych především poděkovat sekretariátu vypíchnout eh, Matthewa konkrétně a poděkovat všem, který, kteří nám pomohli. Jsme ve fázi prvního čtení, které jsme chtěli dosáhnout do voleb. Tehdy se jednalo o poměrně ambiciozní návrh. V tomto návrhu ale bylo mnoho konkrétních problémů, Jeden z nich se třeba týkal definice vyšší moci. Tam jsme se dostali do sporu s radou. Předpokládám, že se na spoustě věcí dohodneme. Jenom bych ráda ještě dodala, že Evropský soudní dvůr nedávno vydal rozhodnutí, ve kterém říkají, že v jiném balíčku nebo odkazují k jinému balíčku týkající se práv cestujících v letecké dopravě. Takže máme teď k dispozici rozsudek Evropského soudního dvora, který podporuje naši pozici spíše, tedy radikálnější přístup k otázce práv cestujících. Chtěl bych poděkovat kolegům. Doufám, že se nám podaří dosáhnout zhody, především v rámci prvního čtení. Zdá se, že Rada s námi nesouhlasí v několika záležitostech. Nezapomínejme ale právě na to zmíněné rozhodnutí Evropského soudního dvora. S Radou se nezhodujeme především na otázce implementace my jako výbor jsme předložili velmi ambiciozní návrh, jehož cílem bylo poskytnout všem cestujícím maximální úroveň ochrany. Byl tam minimální počet 12 cestujících na vozidlo. Zdá se ale, že co se aplikace týče, takže mezi členskými státy existovaly různé názory. Rada se snažila navýšit tyto výhody, eh, tyto, vý, eh, tyto výjimky. Jinými slovy, tedy bude platit to pouze na vozidla, která mají minimálně 36 cestujících. A potom jsme tam měli ještě další výjimky. Týkalo se to vozidel na 300 tun. Eh, to je ale pouze časově omezená výjimka, která už přesto vedla k určitým zmatkům. Teď, co se definicí týče, parlament přijal pozměvací návrh týkající se vyšší moci. Já se domnívám, že je ta definice příliš podrobná. A když se na ní podíváme z pohledu rozhodnutí Evropského soudního dvora, tak si myslíme, že už není plně akceptovatelná. Kdyby třeba došlo k administrativním problémům, anebo k přerušení dodávky elektrického proudu, anebo k požáru v administrativní budově, tak to si myslíme, že by spíše mělo být považováno za technický problém a nikoliv za vyšší moc. Takže myslím, že v rámci eh, takovéhoto rozhodnutí Evropského soudního dvora bychom se měli znova zamyslet i nad těmato definicema. My jsme se stavili hlavně za ochranu cestujících. To, bylo, to byl hlavní leitmotiv Evropského parlamentu. Zatímco rada na druhou stranu zdá se, si stanovila za cíl hlavně oblast náhrady škody. V případě zásadních spoždění eh, anebo zrušení spojení, tak tam jsme se snažili situaci cestujících zlepšit. Rada se tady snažila určitá omezení a výsledná situace je velmi složitá. Una ayuda a, la, a nuestra posición. Fin... Já doufám, že toto podpoří naši pozici. A potom jsem chtěla dodat, že v případě eh, v případě lodí chceme samozřejmě podpořit eh, cestovní ruch, ale v tomto konkrétním případě chceme zachovat určitou flexibilitu. Flexibilita, pokud jde o asistenci eh, a zejména v otázkách oznamování a nechceme omezovat práva cestujících. Chceme tedy najít způsob, mm, který by umožnil, aby tyto společnosti provozující tyto lodě eh, umožnili staré širší účast také osob, které jsou například postižené, aby mohly se přepravovat na těchto lodích a tedy nabízely alternativní možnosti. Proto tedy vyžadujeme tuto určitou specifickou flexibilitu. A já bych chtěla, aby eh, mi v tomto i moji kolegové také pomohli. Potom jsem chtěla ještě dodat, že v mechanismech, takzvaných komplementárních mechanismech nebo dodatečných mechanismech, eh, které jsou předmětem sporů, tak eh, pokud je o ochranu práv cestujících, tak ta úroveň ochrany, kterou jsme vždy chtěli a chceme, eh, se je uznána, je uznána práce eh, poslanců ve prospěch občanů. A možná v průběhu jednání v radě bychom mohli um, najít dohodu právě v této oblasti, v uh, aspektech například, jaká je působnost, na koho se to bude vztahovat, jaké budou náhrady, kompenzace. Definice vyšší síly, podmínky, za jakých lze toto právo omezit. Doufáme tedy, že dokážeme najít eh, schodu eh, v těchto otázkách, která bude co nejbližší postoji parlamentu. A děkuji tedy za vaše příspěvky, očekávám, že mi řeknete své názory. Paní Bilbao, a další. Vím, že eh, sledují eh, s velkým zájmem toto téma. Thank you, uh, Ines. not... Děkuji. Nyní paní Wortmann Kohl, prosím. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, en dank u wel, mevrouw Ayala Sende. En Děkuji mnohokrát. met genoegen om weer hier naar... Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní Sender. Je pro mě velkým potěšením, že jsem mohla poslouchat váš příspěvek. Vy jste velice eh, pozorně eh, ukázala stanovisko rady. Jsou zde ještě body, ve kterých se neschodneme, pokud je o první čtení v parlamentu. Mm, a já musím říci, že zásada, který, která vyžaduje rada, ta je flexibilnější pro menší lodě a A to, co eh, my jsme vyžadovali v našem pozměňovacím návrhu, bylo, že musíme bezpodmínečně bránit práva cestujících, ale existují malé lodě. A vy jste již hovořila například o lodích, které eh, slouží v cestovním ruchu. A to znamená, že je jasné, že je potřebná určitá flexibilita a my musíme pomoci těmto společnostem, které provozují lodě v cestovním ruchu a my musíme eh, pomoci, aby na nich nebylo příliš velké břemeno. To znamená, jsou zde důvody pro alternativní způsoby a proto parlament v prvním čtení představil pozměňovací návrhy a doufám, že budeme mít eh, alternativy například pro eh, tělesně postižené osoby. Ehm, pokud jde o druhé čtení a jeho přípravu, tak já trvám eh, na tom, abychom zaujali tento postoj. Rada potom má kritérium pro velké lodě, definuje počet cestujících, také hmotnost a já bych chtěla trochu pochopit eh, důvody těchto rozhodnutí. My jsme navrhli eh, nižší čísla a já se domnívám, že se musíme lépe připravit na druhé čtení. A právě konkrétně eh, v oblasti lodí v cestovním ruchu. Musíme najít legislativní návrh, který je realizovatelný. A poslední bod se týká definicí. Evropská komise ve svém návrhu pro eh, poskytovatele souborných služeb v cestovním ruchu navrhla definici, která se nachází také v dalších směrnicích a tyto definice byly pozměněny radou a mě by zajímalo, jak eh, rada a komise jak to učinili. Můj dojem totiž z toho je, že zde hrozí riziko právní nejistoty, jestliže tato eh, směrnice bude používat jinou definici, než je definice v ostatních směrnicích. Mám dojem, že by bylo mnohem lepší zachovat eh, stávající definici komisy. A velice bych ocenila vysvětlení komise v tom. Thank you, Mr. Děkuji, pan Alchadravi, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, jenom velmi stručně. Především chci poděkovat paní zpravodajce za odvedenou práci. Navíc pracovala za velmi stížených okolností, jak nám sama řekla. Pevně věřím, že tato zpráva bude nakonec úspěšná. Omezím se jenom na pár obecných připomínek. Je pravda, že bod, ke kterému se dostaneme za chvíli, tak i tento bod nás nutí, abychom se podívali na vývoj v oblasti civilního letectví. Viděli jsme, že když jsme projednávali tuto oblast, tak jsme také měli problém s výkladem, nebylo všechno úplně jasné a zjistili jsme, že třeba nevíme pořádně, jakým způsobem se zpracovávaly stížnosti a následně tedy výklad na evropské úrovni nebyl úplně možné, tak, možný, takže třeba se poučit z předchozí práce. Nedávné rozhodnutí Evropského soudního dvora řeklo, že tříhodinové spoždění se fakticky rovná zrušení a následně tedy má cestující právo na náhradu škody. My jako zákonodárce musíme jasně určit, za jakých okolností vzniká cestujícímu nárok na náhradu škody. Někdy se hovoří o finanční náhradě škody, ale v každém případě je třeba jim poskytnout dostatečnou podporu a pomoc. A navíc je potřeba také získat spolupráci příslušného odvětví. Rád bych se také vyjádřil k rozsahu působnosti. Musím říci, že ta možnost vyloučit ze rozsahu působnosti určité kategorie je mi sympatická, tak abychom mohli mít flexibilnější provoz u menších vozidel. Ale definice tady bude opravdu klíčová. Nemyslím si, že následně bychom se měli dostávat do diskuse, jestli se na určitou situaci vztahuje tento legislativní nástroj, anebo ne. Tak prosím, jasně definujme. Mělo by to být podle tonáže, nebo by to mělo být podle počtu cestujících, já přesně nevím, ale možná by to bylo dobré nějakým způsobem popsat. Ale v každém případě toto musí být rozhodnuto velmi podrobně. Hovořili jsme o systému stížností, jste na to odborníci, možná, že už jste to probrala. V každém případě si myslím, že je potřeba, aby se na evropské úrovni centralizoval systém nakládání se stížnostmi, tak aby se tyto stížnosti daly řádně zpracovat a abychom si z nich mohli obecně přijmout nějaké poučení. Další záležitost, která nám uh, už velmi dlouho leží na srdci, je potřeba se postarat o osoby se sníženou pohyblivostí, tak aby mohly také využívat za nejlepších možných podmínek těchto dopravních prostředků. Nezapomínejme na to, že počet těchto lidí obecně v populaci narůstá, populace stárne a to má určitě i dopad na otázku pohyblivosti. To musíme vzít v úvahu. Děkuji. Chce vystoupit paní Bilbao jako stínová zpravodajkyně? Nikoli. Dobrá paní Lichtenberger. Nebo chcete se k tomu vyjádřit? Herzlichen Dank. Ich bin... Děkuji za slovo. Eh, já jsem byla právě informována o obsahu, omlouvám se za to, že jsem přišla pozdě. U práv cestujících a malých lodích máme samozřejmě problém. Není tam zcela jasné eh, číslo. Ale já nevím, z mého pohledu je totiž eh, nutné, že musíme stanovit a říci, že um, to, aby neměli, eh, aby měli lidé svobodu pohybu, to je základní svoboda, nesmí tam existovat bariéry, aby, oni se, aby se mohli účastnit dopravy. A proto se domnívám, že musíme být velice opatrní, když vytváříme tyto definice pro malé lodě a výjimky pro malé lodě, když budou takto um, excesivní, tak my musíme dávat pozor, aby u větších lodí nebo velmi velkých společností a velkých lodí, abychom vůbec mohli eh, chránit a aktivovat práva cestujících. Máme umluvu, která se týká eh, práv s eh, lidí s tělesným postižením. A my musíme tuto umluvu respektovat. Jestliže to rada nechce, tak my jakožto parlament musíme práva těchto lidí bránit. To znamená, já to nevidím jako něco, co není důležité, abychom mohli říct tak jako plus minus tolik a tolik eh, výjimek, aby potom se nestalo, že směrnice bude platit jenom pro velice malý počet oblastí. A já bych chtěla v tomto směru apelovat na, na, na své kolegy, že je naším úkolem eh, zajistit toto práva. A nyní mám na mysli pouze tuto část, která se týká práv cestujících, protože eh, v tomto okamžiku to považuji za nejzásadnější. Myslím si, že eh, musíme podstoupit i konflikt s radou, protože to nemůžeme akceptovat. Nemůžeme akceptovat přílišná omezení. Já se velice dobře vzpomínám na tu diskusi, kdy jsme velice podrobně diskutovali o tom, co je možné, co je reálné, co již není reálné, jak to vypadá konkrétně v přístavách, přístavech, abychom našli jasné řešení. A mě by velice rozlobilo, kdybychom my, jakožto výbor pro dopravu, nechránili práva eh, osob s omezenou pohyblivostí. Thanks, Eva. Mr. Epping. Děkuji. Pan Epping, prosím. Well, it's just that you're the shadow, so I know... Jste stínový zpravodaj, já to většinou dělám, takže nejprve dám slovo stínovým zpravodajům. Dobrá, děkuji, pane předsedo. Já bych rád, abychom si vyjasnili otázku náhrad Několikrát se tady o náhradě hovořilo, to je velice důležitá otázka, ale co to bude konkrétně znamenat? Znamená to, že nám pouze proplatí cestovní náklady, nebo to znamená, že poskytneme alternativní způsob přepravy? Řekněme, že třeba někdo dojede někam lodí a potom nestihne spoji. Já myslím, že pro cestující je velmi důležité, aby věděli, jaká náhrada je čeká, v jaké situaci. A musíme radě jasně říci, že tento termín musí být zcela jasný, protože pak, když nebude jasný, nebude to jasné občanům, nebude to jasné spotřebitelům. Spotřebitel se bude těšit na nějakou cestu, zjistí, že se jí nebude moci účastnit, což samo o sobě je zklamání tak by neměli být zklamáni v tom, že nedostanou ani žádnou kompenzaci. Já jsem eh, cestoval velmi často. Někdy byly eh, zrušeny spoje a bylo dosti těžké se dopracovat k té eh, zákonem stanovené kompenzaci. Pan van Dalen, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já bych především chtěl poděkovat paní zpravodajce protože si myslím, že se velmi soustředila na ty nejdůležitější aspekty problematiky. Během posledních pěti let jsem se profesně zabýval touto otázkou a kvituji velmi s povděkem, že klíčové otázky se do zprávy dostaly. Prosím, nepleťme se, ale, otázku námořní dopravy a cestování po vnitrozemských vodních cestách. Hovoříme tady o 36 cestujících a 300 tunách. Já si myslím, že by bylo daleko lepší, kdybychom se rozhodli na základě vodních cest, po kterých se plaví daná loď. Existují pochopitelně menší vodní cesty, no tak tam je jasné, že po nich poplují menší lodě, protože jsou to eh, vody, které nejsou tak hluboké, které nejsou tak nebezpečné, ale zase na druhou stranu máme třeba i vodní cesty, které jsou velmi nebezpečné v, ve vnitrozemí. Jsou to téměř divoké řeky, kterými nemůžou proplouvat určité, určité lodi třeba i lodi, které mají přes 300 tun. Takže otázka je pro radu a pro komisi, proč rozhodujete podle počtu cestujících a podle tonáže a nikoli podle vodních cest, protože si myslím, že to by bylo, bylo bývalo smysluplnější. A potom ještě otázka náhrady. Pane předsedo, eh, myslím, že tady je potřeba se tím zabývat podrobně. Jednou z výhod vodní přepravy je, že pakliže existuje nějaké spoždění, tak se dá většinou dohnat. Zatímco pakliže letadlo přijde o slot, tak je dosti těžké potom nahnat spoždění daleko těžší než v lodní dopravě. Takže prosím, zabývejme se přesně tím, co tady kompenzace znamená a myslím si, že u této konkrétní dopravy bychom se mohli méně zabývat otázkou spoždění, protože často to spoždění se dá dohnat. Děkuji, paní Foster, prosím. Děkuji, pane předsedo, jenom velmi stručně. Podporuji to, co říkal pan Van Dalen o rozdílu, který existuje mezi cestování po moři a na vnitrozemských vodních cestách. Mám pocit, že tady v podstatě transponujeme úpravu z letecké dopravy, včetně někdy doslovně věd, takže jako kdybychom se vrátili v čase o pár let. Jasně se tady hovoří o otázce eh, nepříznivého počasí, což zakládá výjimku z kompenzace, ale když se podívám na pozici rady, nabývám dojmu, že v řadě oblastí není úplně jasná. Naopak mně připadne, že je poměrně zamlžela. Podívejme se třeba na otázku stávky nebo teroristického útoku. To se tady moc nezmiňuje v jejich pozici. Toto možná byly velmi zřejmé příklady, ale prostě nechceme se dostat do situace, kdy lidé by nedostali náhradu v případě spoždění anebo zrušení spoje, a to proto, že tam nebylo jasné znění. Teď, co se týče tonáže a počtu osob, to si myslím, že je také trochu zvláštní kritérium. Asi to závisí spíše na typu lodi. Uh, já jsem tady nebyla v minulém volebním období, ale zajímalo by mě, jak se vůbec někdo dopracoval k těm 500 metrům a na, tu, na, tu, na tu krátkou vzdálenost. Já nevím, jestli někdo stojí prostě u, na břehu řeky a kontroluje to. Já nevím, jak by se to mělo počítat, ale jenom by mě zajímalo, kdo se dopracoval k těm 500 metrům. Mě zajímalo, jestli prostě někdo tam stojí a říká, ta cesta bude 501 metrů, takže následně se na vás bude vztahovat tento právní nástroj. To mně připadne trochu zvláštní. A poslední záležitost se týče důležitého aspektu a to cestující s omezenou schopností pohybu a orientace. Řada z vás, kteří cestovali na výletních lodích nebo na vyhlídkových lodích, ví, že tam cestuje řada lidí s eh, omezenou schopností pohybu a to z toho důvodu, že se tam o ně starají velmi dobře a že to zařízení, které tam mají k dispozici, v podstatě je velmi lákavé pro lidi s omezenou schopností pohybu a orientace. Že právě si to volí jako svůj způsob trávení dovolených. Děkuji a teď já sám za sebe. Souhlasím s paní zpravodajkou v tom, že potřebujeme flexibilní úpravu především pro oblast vyhlídkových lodí. Paní zpravodajka to zmínila a řekla také, že se bude těšit na určitá doporučení od tohoto odvětví, ale pozor na ně. Na druhou stranu nesmíme přijmout příliš přísnou úpravu, protože by se mohlo stát, že by lidé s omezenou pohyblivostí nejezdili tady na takovéto vyhlídky. Co se těch 500 metrů týče, tak já si myslím, že už se to nemusí měřit vyloženě měřící páskou. Existují ukazovátka, kam stačí prostě na to ukázat a ono vám to změří vzdálenost. Nemusíte tam rozhodně doplavat do poloviny, abyste potom to změřila zpátky špakátem. Ale myslím, že narážíte na velmi důležitou věc, protože následně třeba a z této úpravy jsou vyjmuty a ty krátké řeční přívozy. Takže to má svůj důvod. Je ale potřeba, abychom si uvědomovali, proč tam tato výjimka byla. Za komisi máme paní Diachunto. Prosím, máte slovo. Myslím, že většina otázek byla spíše na vás, spíše než na paní zpravodajku. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Eh, nebudu se ohlížet zpět a nebudu mapovat celou historii tohoto návrhu. Eh, víte, že komise se tady zastává práv cestujících a že toto je zakotveno už ve sdělení komise z roku 2007 o eh, jaksi, posílení práv cestujících. A e, takovýto dokument byl vydán i loni, který se e, týká jednak cestování po moři a po vnitrozemských vodních cestách a také autobusem a autokarem, takže tímto chceme rozhodně eh, posílit práva cestujících. Samozřejmě nezakrývám, že probíhají eh, diskuse o tomto návrhu a ty diskuse až do posud nebyly snadné, pokud jde o práva cestujících po moři eh, Komise upřímně děkuje švédskému předsednictví za jeho práci, kterému se skutečně podařilo za několik měsíců eh, získat politickou schodu pro tento návrh, což je eh, velice pozitivní výsledek pro tento návrh vzhledem k tomu nadcházejícímu eh, přijetí tohoto dokumentu. Takže to je velký pokrok v této věci. Velmi děkujeme také zpravodajovi, který už v prvním čtení v parlamentu získal eh, širokou podporu pro svůj návrh. Je pravda a myslím, že paní Ayala Sender, paní zpravodajka, to schrnula velmi dobře, ty výsledky této politické schody. Je pravda, že ten text, který vzešel z té říjnové rady, se v určitých bodech odklání od toho původního návrhu komise který také podpořil parlament. To se týká zejména eh, rozsahu působnosti, jak již bylo zmíněno. A samozřejmě také těch výjimek, které souvisejí s meteorologickými podmínkami a týká se to také práv na náhradu. Tady se vedla diskuse o tom, jaký práh by pro tyto případné náhrady měl být stanoven. Takže nijak se netajíme tím, že tady se to v některých detailech eh, liší. Ale komise je optimistická a věří, že mm, se nám podaří nalézt schodu mezi radou a parlamentem už během nadcházejícího roku 2010. Ehm, máme za to, že ty odchylky nejsou tak zásadní, aby ohrozily tu schodu, které jsme, eh, ke které jsme dospěli, anebo aby nějak zásadně zbrzdili přijetí tohoto dokumentu. Doufáme, že ten dokument bude moci být přijat v poměrně krátké době. Teď se vyjádřím k, něk- k některým detailům, které zazněly zde eh, během diskuse. Eh, je pravda, že komise v těch definicích už používá definice, které jsou zakotveny v jiných komunitárních textech, protože se snažíme zajistit tady eh, určitou, eh, určitou eh, koherenci, zejména pokud jde o směrnici 90 lomeno 314. A ze strany komise bych také chtěl říct, ale možná si mohu dovolit říci, že i rada sdílí toto stanovisko. Chceme totiž zúročit tu zkušenost s eh, ochranou práv pasažérů v letecké dopravě. Tuto zkušenost už máme. Vedli jsme o tom dlouhé diskuse, snažili jsme se vyjasnit, jak konkrétně by tohle nařízení mohlo fungovat jak tedy eh, by měli všichni zúčastnění dodržovat ta pravidla, která pro ně platí. Takže, pane předsedo, ještě poslední eh, věc z mé strany. Já si myslím, že eh, ty dvě otázky spolu souvisejí. Musíme mít na paměti určité specifické rysy, které se týkají třeba Navigace Samozřejmě některé okolnosti mohou být podobné pro navigaci na krátké vzdálenosti, eh, jak pro námořní dopravu, tak pro dopravu na vnitrozemských vodních cestách. Takže tuhletu kategorii bychom také měli mít na zřeteli. Ta krátká trasa a vlastně takhle se sem dostalo těch tedy slavných 500 metrů, takže myslím, že nějaké opodstatnění to má. Děkuji, pane předsedo. Thank you, Mrs. Děkuji, paní Ayala. Sí, gracias, presidente. Sí, agradecer en primer lugar a todos mis colegas. Děkuji, pane předsedo. Na úvod bych chtěla poděkovat všem kolegům za velice mm, užitečné komentáře. Věnovali se zejména těm prvkům, které jsou opravdu nejpodstatnější z pohledu občanů. Tady e, myslím zejména na občany se sníženou pohyblivostí. E, konec konců, my všichni se jednou dožijeme takového věku, že budeme patřit do této kategorie osob se sníženou pohyblivostí. Tak děkuji také komisi. Zapomněla jsem vám poděkovat během svého úvodního vystoupení. Děkuji vám také za ten optimismus, který jste zde vyjádřili. Je pravda, že když jsem na začátku srovnávala ty dva dokumenty, tak ten jeden tam spíše zdůrazňuje určité ty odchylky a ten druhý spíše zdůrazňuje právě ty, e, ty styčné body, které tam byly zachovány už po prvním čtení. A také zdůrazňuje Eh, vlastně ty styčné body, které existují mezi eh, leteckou eh, a železniční dopravou. Ještě bych se chtěla dotknout tématu, který tady zmínilo několik mých kolegů, kteří připomínali, že je dobře, že parlament přemýšlí o tomto textu, Eh, jaksi pod podobným úhlem jako nad tím dokumentem o právech cestujících v autobusové a v autokarové eh, dopravě. Že bychom totiž mohli probírat vlastně oba ty dokumenty eh, zároveň. Samozřejmě ještě mm, dostaneme pozměňovací návrhy a až zahájíme diskuse s radou, tak ještě zvážíme, zdali bude vhodné pojednat oba tyto texty zároveň jako jeden celek, nebo jestli bude vhodnější oddělit. Historie nás učí, že parlament se většinou eh, velice ehm, dobře zasazoval o práva cestujících. V nadcházejících dnech ehm, navážu spojení s těmi jednotlivými eh, stínovými zpravodaji, abych to s nimi probrala. Teď zatím mám takový problém, že se víceméně shodujeme v těch hlavních rysech, zejména pokud jde o tu flexibilitu a o tu snahu si najít tu správnou rovnováhu mezi právy cestujících, o to nám šlo vždycky, a také um, na um, straně druhé ochranou um, toho, eh, té ekonomické sítě. Samozřejmě tady narážím také na program Marco Polo a další, takže tady je důležité mít stále na paměti vyváženost eh, celého toho textu. Děkuji ještě jednou všem kolegům za jejich komentáře a samozřejmě myslím, že je důležité mít co nejpřesnější definice, abychom se vyhli nějaké právní nejistotě, zejména ve světle toho rozsudku Evropského soudního dvora, který tady již byl vzpomenut. A říkám si, že mm, snad bychom eh, mohli toto vyargumentovat i při jednání s radou. Takže navážu ještě kontakty s kolegy a budu i nadále pracovat. Děkuji. Děkuji. Nyní se dostáváme k bodu práva cestujících v, autobu- v autobusové a autokarové dopravě pan Albertini. Děkuji, pane předsedo. Začal bych eh, tím, o čem, jsme, o čem řekla paní Ajala, o čem mluvila paní Ajala. Řekněme, že se jedná o určitý balíčkový přístup. Můžeme totiž říci, že autobusová, autokorová doprava se týká je na čtvrtém místě, čtvrtou úpravou po eh, již železniční dopravě, letecké dopravě a nyní se probírá tedy vodní námořní doprava. A rada již dosáhla politické schody. V autobusové dopravě ale zatím ještě neexistuje návrh rady. Eh, stále máme jen hypotézy. Eh, domníváme se, že politická schoda je možná a že by bylo možné ji dosáhnout 17. Eh, prosince. Vycházíme ale z výsledků prvního čtení z 23. dubna, kdy jsme dosáhli velké eh, většiny schody. Proti bylo pouze bylo, pře, pro bylo přes 550 eh, poslanců. Spravodajem byl můj kolega Albertini a domnívám se, že díky tomuto základu můžeme eh, pracovat na tomto tématu. A já eh, nyní oficiálně požaduji eh, mandát pro zahájení jednání pro druhé čtení. Po, o pozměňovací návrhy měl jsem již dvě neformální setkání se švédským předsednictvím, také s zástupcem budoucího španělského předsednictví a musím říci, že zásadní body, eh, o kterých se diskutuje, se týkají eh, rozsahu působnosti a také režimu odpovědnosti. To znamená eh, rozsah působnosti, tam je potřeba zejména vyjasnit definovat regionální dopravu, protože u městské dopravy a národní mezinárodní dopravy tam um, je to téma dostatečně jasné, ale u regionální dopravy je zapotřebí jasnější definice. Já souhlasím s tím, že um, zde jsou dva aspekty, které jsou důležité, musíme je vzít v úvahu. Eh, jednak se to týká městské a meziměstské dopravy a dále jsou to um, dálkové, je to dálková doprava. Uh, u městské dopravy by to znamenalo, uh, že bychom nechali 70 dopravy mimo, kdybychom se zaměřili pouze na městskou dopravu a to si nedomnívám, že by bylo, uh, že by bylo dobré. Uh, já tedy jsem toho názoru, že je zapotřebí vytvořit právní úpravu, která je komplexní a rozlišovat v ní mezi městskou dopravou a meziměstskou dopravou. Možná eh, necháme na jednotlivých státech eh, možnost určitým způsobem se rozhodnout v některých oblastech, ale musíme brát eh, v úvahu, že je nutná ochrana cestujících, protože hovoříme o právů cestujících a proto jsou to tedy právě eh, tato práva, která my musíme chránit. Nikoliv práva společností nebo dopravců či dalších subjektů, aktérů v dopravě, eh, aktérů, kteří se účastní nebo mají nějaké zájmy eh, v, právě na těchto typech dopravy. Domnívám se tedy, že přestože je nutné rozlišovat, tak eh, bychom měli ten rozsah působnosti eh, mít stoprocentní. Další aspekt se týká odpovědnosti, a to objektivní odpovědnosti, což je podle mne důležitá věc. Je potřeba eh, se snažit chránit uživatele v případě že by byl nějakým způsobem zasažen nebo eh, že by došlo k nějaké nehodě. Nebo že například dojde ke ztrátě zavazadel. To znamená, snažíme se eh, snažíme se dát jistotu a bezpečnost do dopravy a podle mě zde musí být dva důležité parametry, které je nutné zohlednit. A tyto dva parametry se týkají eh, okamžitého zákroku, konkrétního čísla, eh, které se váže, na, váže k nehodě, k nehodě, která má pro cestujícího závažné dopady. A potom je nutné definovat první nezbytnosti, první nutné kroky, které je nutné nezbytně zajistit. To znamená, je zde nutná objektivita a potřebujeme dva parametry. Tyto dva parametry, které se týkají dané osoby a jeho zavazadel, jejich zavazadel. Další důležitou věcí je ochrana osob se sníženou pohyblivostí. Zde se zase jedná o eh, velký počet osob, eh, 120 milion osob, přičemž 50 eh, milionů osob je tělesně postižených. očekává se, že tato čísla ještě budou růst vzhledem k stárnutí populace. Proto musíme být velmi opatrní a musíme zajistit eh, dostupnost dopravních prostředků pro všechny a také časový plán, abychom zajistili prostředky, které budou vybaveny pro osoby s eh, takovýmto postižením nebo omezenou pohyblivostí. Musí být tedy dostupné pro ně. Myslím, že to je zase opět velmi důležité téma. Pokud je o časový plán, Domnívám se, že kdyby byl vázán také na. Eh, eh, kdyby to bylo vázáno na ten balíčkový přístup, to znamená na, eh, na tu úpravu cestování po moři, tak by ten časový plán mohl být podobný. Očekáváme definici od rady, protože, jak již bylo řečeno, rada ještě nedosáhla schody a já doufám, že to bude možné, že 17. Eh, se jim podaří se shodnout a potom ty podmínky budou stejné jako u předchozího bodu pořadu jednání a budeme moci postupovat společně. Bylo by tedy vhodné eh, mít společný postoj ke dvou úpravám. Jelikož hovoříme o právech cestujících, tak eh, musíme mít na mysli zejména občana a cestující a nikoli další aktéry, jak již bylo řečeno. Je tedy podle mě důležité a všichni kolegové, zejména stínoví zpravodaji, eh, mohou přinést své příspěvky, komentáři, tak abychom eh, byli připraveni, jakmile eh, rada dosáhne politické schody. Děkuji. Thank you very much, Mrs. Děkuji, paní Saračiany. E, Děkuji, pane předsedo. Jak již řekl můj kolega Kančan, tak e, body, které představují hlavní spor, e, je rozsah působnosti a odpovědnost, režim odpovědnosti. Pokud je o první bod, tak diskuze v radě se týká vyloučení městské dopravy a je zde otázka té regionální dopravy, které se týkají dálkové dopravy. Chybí ale analýza dopadu, která by umožnila rozšíření na další oblast této úpravy. Pokud je o odpovědnost, tak švédské předsednictví se zaměřilo na eh, omezení eh, záloh a eh, to by znamenalo, že v případě smrti bude poskytnuta konkrétní náhrada cestujícímu. Je nutné odlišit tuto dopravu, jak již bylo řečeno, od eh, městské dopravy. Rada se zaměřila na to, aby každý členský stát udělal klasifikaci na základě eh, frekvence, na základě vzdálenosti, na základě počtu zastávek, počtu cestujících, aby definovali regionální dopravu v dané zemi. Já se také domnívám, jak již řekl kolega, abychom eh, brali tento a zvažovali tuto úpravu společně s právě cestujícím cestováním po moři ale ehm, doprava, pokud jde o tedy to dopravu cestujících v autobusové dopravě, tak tam ještě nebylo dosažené politické schody a bylo řečeno, že 17. listopadu by bylo možné tu schodu e, dosáhnout. E, parlament probírá dva materiály společně a e, já jsem také toho názoru, že bylo vhodné to probírat jako balíček, také protože sami občané by to mohli lépe chápat, lépe tomu rozumět a podle mě bychom mohli pokračovat tady v tom balíčkovém přístupu. Děkuji. Thank you. Mrs. Meissner. A paní Meissner. Ja, vielen Dank. Um, es... Děkuji. Je tomu skutečně tak, že všichni čekají na to, že rád bude mít jednoznačné stanovisko, my na něm budeme moci, moci pracovat, což je předpokladem pro to, abychom mohli postupovat. V prvním čtení eh, bylo již dosaženo velké schody a dostali jsme se již docela daleko. A pokud je otázku právě eh, práv cestujících v autokarové dopravě. Podle mě je několik pár důležitých věcí, bylo, jich o nich, bylo již o nich hovořeno. Eh, ty definice musí být skutečně takové, aby byly zcela jasné, aby bylo jasné, kdo odpovídá za co, kdo odpovídá za dopravy, eh, na koho se mají cestující opravit, obrátit s nároky je také důležité přesně eh, upravit, jak je tomu s očkodnění v případě zrušení dopravy nebo v případě spoždění a tak dále. Jsou tedy nutné jasné definice. A je zcela rozhodující, abychom eh, to, o čem budeme diskutovat ve druhém čtení, aby to bylo realizovatelné, abychom věděli, zda to je reálné, jaká je praxe, zda to, co my si přejeme, tak je také možné v každodenní dopravě autobusové dopravy. Například je zde otázka v letecké dopravě, tam je to možná jednodušší, ale v případě spoždění nebo výpadku dopravy, tak eh, je možné eh, to obecně eh, zajistit také v autobusové dopravě. My musíme přesně se podívat to, co do té směrnice napíšeme, aby tedy to nejenom bylo naše přání, ale aby to bylo reálné. Oblast působnosti také zde potřebujeme přesné definice, zejména s ohledem na regionální dopravy. Moje eh, frakce řekla, že bychom to měli vyloučit eh, městskou dopravu a příměstskou dopravu, ale regionální dopravu bychom měli začlenit. Možná bychom o tom mohli ještě hovořit s ostatními a mm, shodnout se na tom, co je tedy přiměřené. Podle mě velkou výhodou z hlediska cestujících je to, abychom se zabývali také osobami s omezenou mobilitou a s tělesným postižením, protože již bylo řečeno, že již dnes existuje velice mnoho osob s tímto postižením a společnost se mění vzhledem k demografickým změnám stárnutí populace, tedy můžeme očekávat ještě nárůst eh, takovýchto osob. A eh, proto tedy musíme usnadnit přístup jak u lodí, tak také u autobusů. A je to velice, eh, mm, jak řeknu, přátelské ke generacím. A to se netýká jenom starých osob nebo seniorů, ale také například maminek z kočárky a podobně. Osob, které jsou nějakým způsobem omezeny. A ty by z toho mohly zcela rozhodujícím způsobem profitovat. Pokud je o společné, eh, společné projednávání spolu s cestováním po moři, tak eh, to by mohlo být eh, mnohem jednodušší, jak pro otázky ručení, pojištění, jak v autobusové dopravě, tak v lodní dopravě. S tím souhlasím, ale pak bychom se museli přesně podívat, zda neexistují konkrétní případy, kdy je zapotřebí, zapotřebí rozdílná úprava. Samozřejmě já bych chtěla, abychom mohli mít jeden přístup, jeden balíček, což by bylo jednodušší. Mm, samozřejmě vždy je jednodušší, lepší mít jednoduchou a krátkou úpravu. Ehm, jsme napnuti, jak bude reagovat rada, jak stínový zpravodaj, zpravodajové, tak i já a doufám, že dostaneme dobrý balíček a vytvoříme dobrý balíček, který posílí dopravu v Evropě. Thank you, Mrs. Lichtenberger. Děkuji, paní Lichtenberger. Herzlichen Dank. děkuji. Já se domnívám, že hlavním problémem tohoto materiálu je obtížnost eh, rozdělení a vyčlenění eh, mezi regionální dopravou a městskou a příměstskou dopravou a mezi tím, co eh, nazýváme dálkovou dopravou. V mnoha oblastech jsou dopravní spojení, která postupují společně a zde vzniká problém, Eh, jak je ten jeden dopravní spolek nebo združení, který zajišťuje eh, jednu vzdálenost různými prostředky dopravními, aby potom měl různou právní, právní úpravu. A mm, pro cestující je to potom velice komplikované to pochopit a já se domnívám, že tato tématika eh, dopravních spojení a spolků a již z části existujících práv je nutné ji proskoumat a musíme najít dobré řešení, abychom se dostali ku předu. Protože právě zde bychom mohli eh, způsobit závažné problémy. V některých oblastech existují velké dopravní spolky, které zajišťují jak městskou dopravu, tak dálkovou dopravu nebo dopravu na střední vzdálenosti. A to musíme velice dobře upřesnit, abychom cestující mm, nezmátli a nevystavili je problémům, když budou chtít prosazovat svá práva. E, je zde tedy nutná i transparentnost a e, musíme brát ohled na reálnost a realizovatelnost. A to platí právě e, i v případě vymezení Eh, ručení a také eh, vymezení toho, na koho se obracet s žádostí o o nároky. Druhým bodem, který podle mě je velmi důležitý, eh, je, že jsme již hovořili teda o tom i v cestování po moři, a to je bod flexibility. To má, ten má dva aspekty, dvě strany. Například ve Švýcarsku na železnici funguje flexibilita velice kladně, velice dobře, protože cestující mají možnost volby, jestli jako náhradu chtějí ehm, občerstvení a ubytování, nebo místo, kde mohou počkat na další spojení, nebo zda chtějí finanční náhradu, nebo chtějí pomoc zajistit ehm, náhradní spojení. A zde funguje flexibilita velmi dobře ale dovedu si představit případ, kdy se to obrátí proti cestujícím. Například, kdy eh, určitý typ náhrady eh, je jen těžké dosáhnout a některý typ náhrady je velice snadno dostupný. A eh, cestující potom radši bude mít vrace v hrsti než holuba na střeše, protože určitý typ náhrady bude velmi komplikované dostat, protože musí například vyplnit formuláře I zde tedy musíme e, se podívat na zkušenosti, které máme s leteckou dopravou a železniční dopravou a učinit z toho závěry, aby ta flexibilita byla ve prospěch cestující a nikoli, aby, to, e, aby se to obrátilo proti cestujícím. Otázka e, osob s omezenou pohyblivostí. Jak jsem o tom již hovořila také u námořní dopravy a vodní dopravy, je to výzva budoucnosti, která je zásadní a já sama eh, již využívám eh, této oblasti, protože když třeba cestuji eh, s velkými zavazadly, tak jsem vděčná za každé zařízení pro postižené osoby, protože potom nemusím se vláčet se svými zavazadly, nebo když má maminka svou malé dítě a podobně. To znamená, musíme zde mít i určitý charitativní aspekt. To jsou zcela zásadní eh, prvky, které popisují, jak eh, by měl vypadat dopravní prostředek budoucnosti, aby byl dobře využitelný. A do toho patří podle mne především také prvek informovanosti. To znamená, jakým způsobem je cestující informován o destinaci, o trase, aby um, nedošlo k tomu, že vlastně cestující nemohou svá práva využít nebo ty dopravní prostředky využít. A tyto body jsou podle mne ještě otevřené. Nejsem příliš optimistická, ehm, pokud jde o eh, to, co bychom mohli očekávat od Rady. Radborn. Uh, <clears throat> thank you, Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že zažíváme jakési deja vu protože tyhle ty argumenty už jsme všechny slyšeli, když jsme hovořili o náhradách po cestují, pro cestující v letecké dopravě, v železniční dopravě a teď hovoříme o náhradách pro cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Já nemám nic proti té eh, zásadě, že cestující by eh, měl být oškoděn v případě, že se nějak eh, neuskuteční ta cesta tím dopravním prostředkem a podobně, ale jde o to, jak toto převést do praxe z té evropské úrovně. E, představme si, jak se používají autobusy a autokary. Vy si jistě vzpomínáte, pane předsedo, že jsem byl velmi kritický, když jsme hovořili o železniční dopravě, že jsem byl velmi kritický k tehdejšímu zpravodaji. Ehm, protože když to přeneseme skutečně na tu lokální úroveň, kde eh, budou různé vlaky a budou tam prostě stovky takových to různých nároků. A to též platí také pro autobusy a autokary. Já bych to tady rád omezil na mezistátní autobusovou a autokarovou dopravu. Protože tady samozřejmě eh, existuje celá škála možných eh, náhrad finančních eh, různých jaksi služeb pro ty pasažéry a podobně. Takže já tady souhlasím s radou, že bychom to skutečně měli nějak omezit ten rozsah putovnosti a neměli bychom se snažit z té evropské úrovně o jakýsi mikromanagement až na tu lokální úroveň abychom tady stanovili, že ta náhrada bude jedna libra nebo dvě libry. Někdo tady uváděl, uváděl příklad Švýcarska. Vy asi víte, pane předsedo, že u nás ve Velké Británii eh, máme takové eh, dopravce, kteří nás dovezou eh, dovezou za pět liber z Londýna do Edinburgu. Takže já já myslím, že žádný takový univerzální přístup není, který by se hodil na všechny situace. Samozřejmě musíme některé ty aspekty náhrad ošetřit. Musíme také nějak ošetřit práva cestujících. Ale jakmile se budeme, neměli bychom se pokoušet o to univerzální řešení. Vy jistě také víte, pane předsedo, o tom, že Británie teď eh, mohou osoby postižené nebo starší osoby eh, využívat zdarma dopravní prostředky, a to nejen na lokální úrovni, ale prakticky v celé zemi. Ale chceme tady skutečně navrhovat, aby někdo dostal jakousi průkazku, která by, ho, která by mu umožnila zadarmo cestovat. To by přece na tom někdo e, ztrácel značné eh, obnosy peněz. Nám tady nejde jenom o ty principy, ale také o to uvedení do praxe. Takže znovu tady varuji před tím univerzálním přístupem, protože mě to opravdu znepokojuje, eh, když vidím takovéhle názory, které od komise přicházejí. Jsou pouze přepsané z těch starších návrhů. Je to opravdu jenom okopírované z těch starších legislativních návrhů. A proto si myslím, že je to pro nás obzvláště těžké v případě autobusu a autokaru a musíme být velmi, velmi opatrní, abychom tady ehm, jak si nepředepisovali eh, ty výše kompenzací pro jednotlivé země a jednotlivé typy dopravy. Děkuji, pan Kolza. Köszönöm a szót. Ö, tisztázni szeretnék egy fogalmat. 50 millió fogyatékossággal élő. Chtěl bych něco vyjasnit. 50 milionů osob má nějaké tělesné postižení a nejedná se o osoby s omezenou pohyblivostí, ale jsou to lidé, kteří například nevidí nebo jsou hluší nebo nějakým způsobem jiným jsou eh, tělesně postižení. A já jsem opět pocítil určité dežaví, na, protože na předchozím zasedání jsme hovořili o letecké dopravě a o cestujících a o právech cestujících v této letecké eh, dopravě. A tehdy byli všichni zajedno v tom, že eh, nejsou zcela jasné pojmy. Není, nejsou, nejsou jasné definice a zde vidím úplně stejný problém. Ehm, jeden z italských kolegů, který, který dnes zde hovořil o návrhu, hovořil o osobách s omezenou pohyblivostí. Ale nejedná se pouze o ně, ale o všechny osoby, které mají nějaké postižení. To je jedna část. Druhým aspektem je, že na rozdíl od prvního čtení, já zde vidím, že rada ehm, opomenula velice mnoho návrhů, přestože parlament eh, tyto návrhy přijal. A já trvám na tom, aby lidé, kteří musí žít s nějakým postižením, aby je na eh, lokální úrovni a regionální úrovni <clears throat> mohly eh, mít zajištěna svá práva. A ve druhém čtení existují takováto práva cestujících pouze, po mez, pro, pouze pro mezinárodní dopravu. Eh, přestože, nebo kde zůstane potom regionální a lokální doprava? Přitom většina eh, osob se právě pohybuje v této oblasti, v lokální dopravě nebo v regionální dopravě. A třetí bod, o kterém bych se chtěl zmínit, je to tak trochu návrh. Chtěl bych to eh, uvést i písemně. Týká se článku 18 a měl by se týkat všech oblastí a také článek 10. V článku 10 se uvádí, že osoba má právo na eh, volný pohyb, a to je zásadní osoba všech lidí, a podle mě bychom zde neměli rozlišovat mezi jednotlivými osobami. A druhý bod je to článek 18, zvláštní právo, a tam se jedná o vzdělání eh, posádky. Přestože je autobus bezbariérový, tak jestliže řidič neví, jakým způsobem má přistupovat k osobám s postižením, například jak může pomoci osobě, která je slepá, jestliže tedy členové posádky nevědí, co mají dělat, pak eh, osoby s postižením nemohou tyto prostředky, tyto dopravní prostředky využít. A další bod, který je pro mě velmi důležitý, je, eh, že pokud dojde k nějaké škodě, tak je nutné dbát na to, co se tam stalo. Když někdo se sluchovým postižením je zraněn, nebo někdo v, eh, ve vozíčku, tak eh, je potřeba zajistit nápravu. Děkuji. Thank you, Mrs. Ayala Senda. Děkuji, paní Ayala Sende. Um, yo también estoy de acuerdo en que en principio los dos... Eh, ano, souhlasím. Eh, ty eh, dva předchozí legislativní texty s tím souvisejí. Nicméně tady rozdíl je. V mé zemi, třeba ve Španělsku, existuje Eh, třeba velice rozšířená eh, silniční síť a v jiných zemích, jako třeba v Německu, také ty starší osoby nebo postižené osoby většinu upřednostňují eh, autobusovou dopravu, protože to je doprava, tak říkajíc, ode dveří ke dveřím. Je jim tento způsob dopravy bližší než ty jiné způsoby dopravy. A tudíž bych si přála, abychom v tom našem přístupu, který tady neustále opakujeme a snažíme se tady hájit eh, práva osob se sníženou pohyblivostí, snažíme se také o lepší informovanost a podobně, abychom skutečně podporovali tu rozmanitost přihlédnutím k těm eh, rozdílům, které existují. A potom Eh, bych tady chtěla položit otázku zpravodaji a komisi zároveň. Zajímalo by mě, eh, jak se tady počítá s tím postupným zaváděním do praxe, protože ehm, v mé zemi eh, tyto služby využívají často právě osoby se sníženou pohyblivostí a ta síť je už dobře rozvinutá a v těch malých eh, obcích je to většinou jediný dopravní prostředek, který eh, mají k dispozici autobusová doprava. Takže bych chtěla vědět, eh, jak tady počítáte s tou možností té volby, té flexibility, například pro podniky, které by chtěly takovouhle službu eh, poskytovat. Není možné, aby v některých oblastech taková služba byla zrušena pro osoby se sníženou mobilitou. Ehm, takže bych byla ráda, aby jak zpravodaj, tak komise o tomto uvažovali. Musíme přihlížet k, ke specifickým rysům tohoto typu dopravy, eh, která eh, vyplývá zejména právě z té kategorie uživatelů, kteří využívají tento dopravní prostředek. Navíc je tady také určitá blízkost mezi řidičem a eh, tím cestujícím, kteří se zdraví, když, kteří zdraví řidiče, když nastupují, to v jiných dopravních prostředcích neexistuje. Děkuji. Děkuji, pan Citrala. Já ich wundere mich ein bisschen. Mě trochu udivilo, že eh, jsme se nepoučili z dosavadních zkušeností. Eh, už jsme eh, schválili práva cestující v železniční dopravě, máme pozitivní i negativní zkušenost. Například mezinárodní doprava byla žádoucí ze strany komise i rady, aby to platilo pro celou dopravu. A když například vlak z Kolína do Bruselu tak z eh, Kulně do Achenu není doprava, nebo nedostanete očkodnění a na další části ho opět dostanete, ne, nedostanete, na jedné části ho nedostanete a tak dále. A tím celým jsme prošli, hovořili jsme o těch různých nesmyslech a teď tím musíme procházet znovu, protože se jedná o mezinárodní dopravu, přičemž víme, že pro eh, malé země se to jedná o 90%, ta mezinárodní doprava pokrývá 90%, ale u velkých zemích je to jen 10%. A mě opravdu udivuje, že znovu procházíme toho, touto diskuzí. Eh, druhý bod, opět eh, v železniční dopravě Třetím bodem, pardon, práva cestujících pro železniční dopravu musí být realizována do konce roku. Je zde ještě klauzule, že některé země mají lhutu prodlouženy o 2-3 roky. A je e, zpráva tedy o tom, jaké země to realizovaly a zda k tomu skutečně došlo. Já jsem slyšel, že e, Eh, tyto informace mezinárodní ještě nejsou k dispozici, přestože jsme se tehdy došli k tomu, že dostaneme zprávu, eh, jaký je stav věci. Potom, když jde o peníze, my nechceme eh, podniky finančně oslabit, chceme, aby byly dopravní prostředky dochvilné a ne, aby museli platit odškodné. To naším cílem byla dochvilnost a ne, aby museli platit vyšší částky nechceme, aby obchodovali na náklady zákazníků. Například v Berlíně, když ten, bus, když ten autobus byl eh, na místě dřív a eh, vy ten autobus nestihnete, tak si můžete vzít taxika a potom máme ten taxík proplacen. A já jsem to také vyzkoušel, vyzkoušel a když jsem se zeptal, proč jste přijel tak brzo na zastávku, a neřekli, neřekli, protože Vlastně tam potom, když jsme řekli, proč jste tam přijel dříve, protože jste chtěl být dříve doma, on řekl ano, tak v tom případě jsme řekli, příště zaplatíte tu náhradu vy a najednou už e, řidič přijel včas. Další bod se týká mobility. 30% všech otázek v oblasti dopravy se týká osob s nějakým postižením nebo omezenou pohyblivostí. Jsou to starší lidé, kteří nemohou používat jezdící schody, nebo lidé eh, s malými dětmi, nebo lidé na vozíku. Je potřeba hodně času, doprav, trpělivosti. A to musíme být na mysli. 30 občanů se tímto musí zabývat a toto číslo ještě roste. A zde bych chtěl uvést příklad z USA. Ty mají skvělou zkušenost s Větnamem a každý autobus ve Spojených eh, státech eh, je bezbariérový. I když tam jsou a to nebylo s ohledem na postižené, ale to bylo kvůli eh, válečným veteránům nebo lidem, kteří byli postiženi ve válce ve Větnamu. A to bychom měli provést také v Evropě. Thank you, Mrs. Foster. Děkuji, paní Foster. Yeah, thank you, Chairman. Děkuji, pane předsedo. Ještě se vracím na začátek. Hovořili jsme také o té zprávě z eh, rady. Eh, tam je ale celá řada hypotéz zatím, takže ještě si budeme eh, počkat na to, až nám rada předloží něco konkrétnějšího. Ale každopádně je tady důležitý problém, který několik kolegů už zmínilo který se týká rozsahu působnosti. Já podporuji pana Bradborna a další, kteří hovořili že musí, o tom, že musíme být obezřetní, abychom věděli, o čem přesně hovoříme. Tady se uplatňuje princip subsidiarity vzhledem k velké většině těch eh, cest. Takže pár, pár bodů. První se týká cestujících se sníženou mobilitou. Vyslechla jsem si tady poznámky mnoha mých kolegů. Samozřejmě eh, cestující eh, cestují s různým stupněm eh, závažnosti té snížené pohyblivosti. Osoby velmi postižené často budou mít spíše speciálně uspůsobená auta a podobně. Ale každopádně jsou skutečně sta tisíce nebo miliony lidí, kteří jezdí autobusem nebo autokarem a mají nějaké třeba, nějaká drobnější postižení. Takže samozřejmě je potřeba um, toto ošetřit. A tady vyvstává otázka, um, která byla vznesena i na, na radě, jaká je zodpovědnost řidiče. Samozřejmě řidiči jsou eh, školeni tak, aby uměli pomoci lidem nastoupit do autobusu a vystoupit z autobusu. Ale jakmile jste už eh, v autobuse uvnitř, tak už je to něco jiného, protože eh, ty postižené osoby často někdo doprovází. Takže Eh, nemůžeme tady přeškolit eh, šoféra na, na lékaře. Osoby, které jsou postižené, tak eh, tam samozřejmě musí být také místo pro toho asistenta, který to postiženého doprovází. A mám ještě tady dvě takové závěrečné poznámky. První se týká odpovědnosti a odpovědnosti za škodu v případě té autobusové a autokarové dopravy. Tady samozřejmě tomu musíme věnovat velkou pozornost. E, to též se e, týká například zodpovědnosti za ztracená zavazadla. Tady e, byl stanoven strop na 13 euro tady je návrh nařízení, eh, který eh, tedy eh, upravuje práva pasažérů v letecké dopravě. Když budu cestovat třeba národním expresem v Británii, tak si neuzavřu speciální pojištění. A pokud dojde ke ztrátě zavazadla, tak vyvstávají takovéhle otázky. A tady je veliký rozdíl, zdali tady hovoříme Mm, o dopravě v autobusem a v autokaru, a nebo o letecké dopravě. Tady jak se historicky vznikl veliký rozdíl, veliká propast. Takže to musí eh, rada eh, ještě ošetřit, zatím se nejsme jistí, s čím přijdou. Takže to je všechno a teď si ráda vyslechnu reakci komise. Děkuji. Pane Ríkej. <clears throat> Děkuji, pane předsedo. No, stručně. Eh, rád se zapojím do diskuse o právech cestujících a rád bych tady přednesl um, takový návrh. Ve skutečnosti, ať už se jedná o leteckou, železniční, autobusovou dopravu nebo námořní dopravu, tak všichni se shodnou na těch obecných principech. To znamená, shodujeme se na tom, že musíme tady zajistit ten snadný přístup, um, nediskriminaci osob s různými handicapy, náhrady způsobené spožděním či zrušením spoje, ztráta zavazadla a podobně. Takže to jsou ty obecné principy, které platí a které souvisejí s těmi právy cestujících. Ale pak jsou tady Eh, různé diskriminační problémy mezi různými dopravními prostředky. To je jednak rozsah působnosti a za druhé ty způsoby náhrad, které se liší podle několika kritérií. Takže tady vidíme, že ještě zbývá dost práce. Děkuji eh, tady našim koordinátorům, kteří se tomu věnují. Musíme se také počkat na radu, protože pokud jde o rozsah působnosti a způsobu náhrady, tak tady to musí být eh, rozděleno do různých kategorií a musí to být přesně definováno. Myslím, že nejprve bychom tyto definice měli eh, vypracovat a pak bychom měli hlasovat o těch jednotlivých kategoriích. Pracujeme tady totiž na eh, letecké, železniční, pozemní a na námořní dopravě. Potom bychom měli vypracovat obecnou chartu práv cestujících v Evropské unii. Mělo by to několik výhod. Za prvé bychom dali najevo, že Evropa má takovou politiku práv cestujících. To se někdy e, trošku zapomíná e, v té složitosti té debaty, kterou vlastně teď máme rozdělenou podle jednotlivých typů dopravy. A takhle by se to také dozvěděli samotní Evropané že existují nějaká práva cestujících, protože teď ta eh, informace je velice roztříštěná vlastně i v čase, kdykoliv hovoříme o určitém balíčku nebo o určitém typu dopravy. Ale informace občanů, to je ta první etapa pro to, aby vůbec ta práva mohla být vymáhána, aby to fungovalo v praxi. A je to něco, co by nám velmi jednoduše pomohlo nějak, nějak eh, si centralizovat nebo harmonizovat eh, eh, to řešení stížností. Takže my bychom asi, tady bych toto mm, chtěla navrhnout komisi, abychom mohli potom a posteriori vypracovat chartu základních práv cestujících. Byly by tam přílohy, které by upřesňovaly rozsah působnosti a způsob náhrad pro ty čtyři typy dopravy. Myslím, že by to bylo jednoduché a že by to, bylo, že by to byl jasný politický krok. Děkuji. No, Mr. Epping. Ještě ne. Pan Epping nejprve. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pan Kremer řekl to, co jsem chtěl říci já když odkazoval k americkým opatřením. A já myslím, že tady je určitá souvislost mezi rozsahem působnosti a mezi požadavkem na dostupnost těchto dopravních prostředků pro lidi se sníženou pohyblivostí. Pan Kramer hovořil o Spojených státech. Já jsem tam chvíli žil, než jsem byl zvolen do parlamentu a musím říct, že třeba v New Yorku, tam jsou vždy nájezdní plošiny v autobusech, na které mohou najet lidé na vozíčku a myslím si, že to bychom měli dělat i my tady v Evropě. Takže následně je spousta starších lidí, kteří mají fyzicky sníženou mobilitu, mají vlastně zvýšenou pohyblivost, protože mohou jednodušeji cestovat ve Spojených státech v autobusech. Nikdo si tam moc nestěžuje na to, že to trvá příliš dlouho nebo že to pořádně nefunguje. Je to považováno za součást systému sociálního zabezpečení, takže kdybychom měli takováto pravidla, takovéto požadavky, tak si myslím, že by možná bylo i a takže by bylo všechno lepší. Teď, eh, co se týče místních a regionálních aspektů dopravy, když hovoříme o regionální dopravě, hovoříme i třeba o dopravě mezi regiony. Možná, že také v nizozemštině ten pojem je trochu restriktivnější než v Němčině. Myslím si, že to je oblast, ve které musíme umožnit e, subsidiaritu. Zvláště co se týče provádění tohoto nařízení v praxi. Nemyslím si, že můžeme všeho dosáhnout na jedné úrovni jedním rámcem, Domnívám se, že potřebujeme flexibilitu, především co se týče pomoci a lidem se sníženou pohyblivostí. Paní Lichtenberg, 10 vteřin. 10 vteřin na malou otázku a to, Znamená to, že tato směrnice by neplatila pro Spojené království Maltu Kepr, protože nemají žádné autobusy, které by jeli přes hranice. Ne, to není pravda, my máme určité autobusy ve Spojeném království, které překračují hranice. Není jich tedy moc, to je pravda, ale existují. Za komisi bude hovořit kdo? Paní Hautman, máte slovo. euh... Ano, děkuji, pane předsedo. Jak víte, tímto návrhem jsme chtěli ještě doplnit práva cestujících ve všech typech dopravních prostředků. Myslím, že jsou tady dvě velké otázky. Rozsah působnosti, to se vlastně týká všech typů dopravních prostředků a pokud skutečně chceme zajistit rovné nakládání jak pro dopravce, tak pro cestující, tak naším cílem musí být co nejširší rozsah působnosti, který se bude eh, vztahovat jak na přeshraniční, tak na vnitro vnitrostátní dopravu a pokud to bude možné v praxi, tak také na lokální úrovni. A ten druhý tematický okruh se týká odpovědnosti eh, dopravců pro případu úmrtí, zranění nebo ztráty zavazadel cestujících. Mm, myslíme si, že zatím tady ještě panují příliš veliké rozdíly v rámci Evropské unie a z toho vyplývá nejistota pro cestující, zejména v mezinárodní dopravě. Takže to je klíčový bod, Eh, našeho návrhu. V prvním čtení Evropský parlament eh, eh, podpořil ty hlavní rysy. Jsou tady pozměňovací návrhy, které jsou užitečné a jejich cílem je zvýšit práva cestujících ale prosadit to v radě je velmi obtížné, zejména pokud jde o ty dva tematické okruhy, které jsem právě uvedla. Děkuji švédskému předsednictví, které vynakládá opravdu veliké úsilí a které opravdu eh, se ze všech sil snaží nalézt kompromis. A chtěla bych toho také využít tomu, abych eh, tady vyjasnila takové nedorozumění, kterého jsem si všimla v té diskusi. Třeba bych chtěla ujasnit, že ten návrh v žádném případě nestanovuje kompenzace, tedy náhrady, ubytování. E, nechceme tady vytvořit žádné takové univerzální řešení. Jsme přesvědčeni o tom, že Rada nalezne politickou schodu 17. prosince a to by nám umožnilo e, už v co nejkratší době zahájit vyjednávání o druhém čtení v parlamentu. Eh, my bychom to potom viděli tak, že eh, v roce 2010 by to nařízení mělo být přijato nej, nejpozději za belgického předsednictví. Je pravda, že ty názorové rozdíly, které už tady byly zmíněny, si vyžádají určitou míru flexibility a takový kompromisní přístup, abychom dospěli ve shodě. Komise se také pokusí hm, eh, ukázat svoji flexibilitu a chce usnadnit to jednání a hledání kompromisu. Také eh, jste se tady ptali na balíček. Komise je v této věci otevřená, ale musíme si ještě počkat na to, jakého pokroku se nám podaří dosáhnout v nadcházejících dnech. Potom bychom mohli zvážit výhody a nevýhody, ehm, totiž, že to mm, případné zablokování eh, toho dokumentu o autobusech by třeba mohlo zablokovat i ten návrh o námořní dopravě a podobně. Eh, ještě dvě informace. První pro pana Kramera do čtvrtka by měly být zveřejněny informace, které už máme k dispozici a které se týkají implementace nařízení RAI v členských zemích. A ještě bych tady chtěla eh, zareagovat na návrh pana Rike. Ehm, komise by také chtěla ukázat, že Evropa dbá na práva cestujících a příštím rokem eh, zahájíme velkou informační kampaň, která se bude týkat všech dopravních prostředků a bude zdůrazňovat právě práva cestujících. Děkuji, pane předsedo. Děkuji. Kolegové a kolegyně. Dám vám slovo, určitě. Pane Kančane, Poprosím vás, paní Otman, abyste si vypla mikrofon. Vidím vás tady potom na monitoru, dokonce dvakrát. Rád bych zpravodajům a stírovým zpravodajům dal mandát vyjednávání, takže pokud souhlasíte s tímto, tak mohou jednat. Rád bych, aby tyto dvě položky zůstaly spojeny v jakémsi balíčku pro tuto chvíli, a pakliže bude společné stanovisko k těmto dvěma, tak by je měli komunikovat společně a nikoli zvláště. Já chápu, co říkala zástupkyně komise, že v podstatě takto může autobusová doprava zablokovat námořní dopravu, tedy toto řešení, ale to je život. Je to balíček. Řekněte prosím zpátky v komisi, že to považujeme za balíček a následně tedy spravodajové a stínoví spravodajové budou moci vyjednávat na tomto základě. Pokud jste s tím spokojeni, tak eh, potom dám slovo panu Kančianovi. Děkuji, pane předsedo, za objasnění. A domnívám se, že je to užitečné a správné rozhodnutí, protože budeme moci pokračovat a my chceme jako autobusová doprava se totiž připojit k těm dalším materiálům, nechceme zůstat stranou. A myslím si, že diskuze, která dnes proběhla, byla užitečná a důležitá i pro mne osobně, ale chtěl jsem ještě dodat, že to není tak, že bychom eh, chtěli někoho zatížit a přitom ochránit práva občanů, ale přenést to břemeno někoho jiného. Ale já bych chtěl, aby eh, ti, kteří hrají tuto roli, tak aby měli větší odpovědnost a větší pravomoci, aby to nebylo jenom tak na lehkou váhu. Musíme být eh, opatrní v tom, že my musíme, naši, naším úkolem je hledat odpovědnost toho, kdo provozuje ten dopravní prostředek. Samozřejmě, pokud dojde k nějaké chybě, tak ten člověk, který udělá chybu nebo subjekt, tak ten musí zaplatit, tak to chodí. A musíme eh, zajistit, aby všechna práva byla zajištěna, byla ochráněna. Zejména ochrana osob s eh, omezenou pohyblivostí. Samozřejmě my nemůžeme eh, zasahovat do mechanických částí autobusu nebo architektury a architektonických částí města ale domnívám se, že musíme se snažit, aby určitá práva byla chráněna a bráněna, byť i jenom postupným způsobem, ne naraz. Um, některé úpravy, například nediskriminace nebo um, pravidla o odpovědnosti, právo na uh, přístup k dopravě pro uh, postižené osobně, osoby pokud toto nevezme v úvahu, tak vůbec nemá smysl se zabývat tímto tématem. V tomto případě musíme rozšířit trochu definici eh, regionální dopravy protože městská doprava, meziměstská doprava to chápu, mezinárodní doprava také chápu, co to znamená, ale o regionální dopravě se musíme trochu ještě zamyslet, co vlastně tato definice obnáší. A v tomto duchu a také s ohledem na to, že je zde e, přes 550 hlasů v parlamentu, kteří byli pro článek 2 a, a kteří také, eh, a bylo řečeno, že členské státy mohou eh, vyjmout dopravní služby Eh, městské dopravy a příměstské dopravy, jestliže budou zajištěny veřejnou službou, která zajistí určitou minimální úroveň. Eh, když jsem zaplatil například dvě libry, tak to neznamená, že nemohu to prostě vypustit. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Máte pravdu. Připomenul jste nám, o čem jsme hlasovali, protože někdy se stane, že ve víru události na některé věci pozapomeneme a že členské státy můžou třeba dát výjimky, které si nevšimneme podobně. Takže spravodajové, stínoví spravodajové budou vyjednávat a dohodli jsme se na tom, že pro tuto chvíli se stavíme k těmto dvěma položkám jako k balíčku. Dobrá, projekt t, výměna názorů. Máme zhruba hodinu k této tematice, protože bych eh, rád, abychom v 17.30 mohli pokračovat se schůzí koordinátorů. Pokud nechcete, kolegové a kolegyně, nemusíme ani celou tu hodinu zabrat. Pane Bake, máte slovo. Pokud odcházíte, tak prosím odcházejte v klidu, abyste příliš nerušili a pokud si chcete povídat, tak si prosím také povídejte venku. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se pokusím hovořit velmi stručně, maximálně 10 minut. Pane předsedo, poslanci a poslankyně, děkuji mnohokrát za pozvání, abych za Evropskou komisi předložil výsledky eh, výběrového řízení výročního programu TNT na roční a meziroční bázi. Dali jsme k dispozici dvě brožurky, které toto výběrové řízení popisují a které také zmiňují, jaké projekty budou nadále financovány a naopak u kterých projektů bylo financování zamítnuto. Od zahájení nového programu TNT v roce 2007 probíhají takovéto prezentace. Tehdy to bylo dohodnuto, že před formálním rozhodnutím v komitologii budou předloženy takovéto informace vašemu výboru. Takže následně tedy 7. prosince se komise obrátí na příslušný výbor, doufá, že se mu tam podaří že se jí tam podaří přesvědčit členské státy a že následně se bude moci rozběhnout komitologický postup. V roce 2009 jsme měli tři programy, jeden už byl přijat a jednotlivá rozhodnutí o financování už byla učiněna. Co se týče plánu na obnovu hospodářského růstu, tak eh, tam, jsme, tam se komise rozhodla, že dá 500 milionů euro a toto rozhodnutí padlo 1. července. Tato první rozhodnutí o financování už jsou k dispozici, takže tento projekt nebo program TNT eh, financuje řadu projektů a následně snad nám pomůže vybřednout z hospodářské krize. Dva zbývající programy jsou menší. Za prvé se jedná o roční program práce 80 milionů a potom máme tranši víceletého programu, tam platí tam to platí pro eh, námořní dálnice, inteligentní systémy dopravy a eh, také pro otázku železniční dopravy a konkrétně ERTMS. Pro roční programy to výběrové řízení bylo poměrně těžké. Měli jsme 80 milionů na základě pracovního programu přijatého komitologicky na začátku roku 2009, tedy ve spolupráci s členskými státy. Měli jsme 96 návrhů, které žádali financování 359 milionů euro, takže a měli jsme jenom 80. Takže to, systém hodnocení byl dvoukrokový. Za prvé jsme měli vnější hodnocení, to prováděli nezávislí odborníci, kteří hodnotí jednotlivé projekty a to, jestli vyhovují kritériím podle nařízení TNT. A tím jsme to prosili na 59 návrhů, které doporučili tito externí odborníci. Nicméně to stále bylo 246 milionů euro, což je daleko více než 80 milionů, které jsme měli k dispozici. Takže následně Evropská komise provedla druhý krok, hodnocení a to s podporou výkonné agentury TENT e a následně jsme se z těch 59 návrhů dostali na 32. V samotné brožurce, jak jsem říkal, máte první seznam takovýchto 32 projektů, které budeme financovat spolu s navrhovanou částkou. A máme tam také krátce vysvětleno, proč zrovna tyto projekty budou nadále financovány. Všech těchto 32 projektů navrhli i externí hodnotitele a následně to bylo potvrzeno interním procesem, kde jsou zastoupeni a jak kolegové z generálního ředitelství životního prostředí, tak dopravu. Kromě toho tam také máte seznam projektů, které nebudou financovány, a to buď proto, že byly zamítnuty externími hodnotiteli, anebo protože se komise z řady důvodu rozhodla, že je financovat nebude. V prvé řadě jsme se snažili co nejvíce držet eh, politických priorit, které byly v zadání. Navíc jsme měli pocit, že některé projekty nebyly v souladu s evropským právem, týkalo se to především oblasti životního prostředí, takže ty jsme také se rozhodli nefinancovat. A nakonec jsme se museli rozhodnout čistě z hlediska rozpočtových priorit. Bylo to složité, protože rozpočet máme malý, potřeby ve, velkých, ve členských státech jsou velké, a následně tedy členské státy předkládali řadu návrhů. Podívejme se na statistiku toho, jaké projekty jsme financovali. Bude se jednat do značné míry o studie. 72% z těch 80 milionů jde právě na studie. A tam je jasná dělba práce, chcete-li v uvozovkách, mezi eh, ročním programem, kde jsou studie, a programem na hospodářské oživení. Některé členské státy se soustředovaly na studie, tam byly velmi dobré projektové návrhy a navíc to velmi často je dobrým základem pro přípravnou fázi a další projekty, které přijdou později. V případě 22% projektů se jednalo o vyloženě práci. Podívejme se na rozdělení podle druhu dopravy. To si myslím, že je také zajímavé. Uvidíte, že návrhy se týkaly všech eh, způsobů dopravy. Do značné míry to byly silnice a železnice. Když se podíváte na to, co jsme se rozhodli financovat, tak jsme tam měli několik projektů na letiště, ale rozhodli jsme se financovat bohužel pouze jeden, takže jsme se dostali ze 3% 1,6. Řízení leteckého projektu tam také jsme byli schopni dát pouze jedno jednomu projektu peníze. Eh, co se týče vnitrozemských vodních cest, tak tam eh, jsme měli eh, také pár projektů. Co se týče přístavu, tak 11 návrhů jsme měli, 3 jsme dali železnice, 37 návrhů, 11 financujeme. Ale když se podíváme na podíl na rozpočtu, tak se to zvyšuje z 35% na 50, tedy těch navržených na 53% financovaných. A když se podíváme na celkové priority dopravy, tak to není tak špatný výsledek. Tolik tedy zhruba řečeno k hlavním rysům ročního programu. Nebudu, pane předsedo, rozebírat jednotlivé projekty, na jejich seznam se můžete podívat na papíře, Máme tam i vysvětlení jednotlivých projektů. Pokud budete mít otázky, velmi rád se pokusím zodpovědět. Pokud dovolíte, tak bych se rád podíval na víceletý program nyní, což byl druhý program, který jsme měli projednávat. Máme tady hlavně tři oblasti. Námořní dálnice, potom a ITS a RTMS, částky e, řádově ve stovkách milionů. Námořní dálnice to byla jediná oblast, kde jsme nebyli schopni vyčerpat rozpočtové prostředky. Měli jsme šest návrhů a pouze jeden byl navržen vnějšími externími hodnotiteli k financování. A to z těch důvodů, že u ostatních nebylo dostatečné zapojení členských států, anebo se nejednalo o geograficky balancované, vyrovnané projekty a jeden rozpočtový návrh byl příliš vysoký, takže jsme byli schopni financovat pouze jeden projekt. Nevyčerpali jsme všechny prostředky, je to velká škoda a v komisi pracujeme na příštím pracovním programu pro tyto a, námořní dálnice. Budeme se snažit poučit se z tohoto špatného vývoje a budeme doufat, že zadání příští rok bude více zacílené a že i výsledky budou lepší. Ale myslím si, že část problémů je na úrovni členských států. Co se ITS týče, tak tam jsme měli tři navržené projekty. Jeden z nich jsme navrhli k financování. To je druhá fáze pro programu Easy Way. První už byla financována v roce 2007. Na základě tohoto návrhu se bude financovat druhá fáze. Předtím, než potvrdíme 100 milionů pro fázi 2, tak proběhne ex post, fáze studie, eh, ex post studie fáze 1, tak aby se zajistilo, že je proveditelné pokračování fáze 2. Takže 100 milionů euro bude použito pro eh, rozšířování stejného standardu ITS po Evropě. ERTMS to následuje eh, první vlně projektu v roce 2007, Tady se bude jednat o druhou polovinu 500 milionů. Tady musím zase říci, že byla obrovská potřeba. Měli jsme 52 návrhů za daleko více než 240 milionů, které jsme měli k dispozici. Podařilo se nám to ale prosít tak, abychom se dostali na úroveň rozpočtu. Po dnešní prezentaci a poté, co tady proběhne diskuse, se 7. prosince obrátíme na výbor pro finanční pomoc a doufám, že se nám tam podaří přesvědčit členské státy, aby potvrdili tato rozhodnutí. Následně opět to půjde do parlamentu a doufám, že v září, eh, tedy pardon, v lednu to bude přijato, že následně jednotlivá rozhodnutí budou moci být připravena výkonu agenturou projektu TNT e a později, že může přijmout Evropská komise. Pane předsedo, mám-li ještě minutku, tak bych rád výboru sdělil pár informací o pracovním programu pro rok 2010. Prezentace proběhla minulý týden ve výboru pro finanční pomoc, nyní je to v komitologii. Možná, že už jste ten pracovní program viděli, minimálně v systému už to je. Předložili jsme pro rok 2010 v této fázi dva programy. První byl víceletý, ten se bude týkat říčních informačních systémů, tedy informatika pro vnitrozemské cesty. A potom máme také druhou tranči týkající se letecké dopravy. Je to, tady je návrh zhruba 20 milionů euro je to víceletý program, který přijali členské státy minulý týden. A kromě toho také máme roční program pro rok 2010. Tam je to trochu specifická záležitost, protože se to týká dvou konkrétních eh, nástrojů pro financování, tedy LGTT, což je záruka za úvěr. To provádíme v souvislosti a ve spolupráci s Evropskou bankou pro EIB. Tady musím říci, že to vypadá celkem uspokojivě. Požádali o 15 milionů dalšího financování, což dáme k dispozici. A potom, a to je nová věc, roz, rozpočet TNT přispěje zhruba 80 miliony euro do fondu Margarity, což je kapitálový fond, který byl součástí plánu eh, na obnovu evropského hospodářství. Opět působí tam EIB i eh, třeba KF, KF2TV a nebo jiné podobné organizace. Máme v Itálii, máme v Polsku. Nebudu jmenovat všechny, protože bych určitě na někoho zapomněl. Takže tady tento fond. Komise navrhuje přispívat nadále zhruba 80 miliony do tohoto fondu to je součástí finančního nařízení TNT, co, které umožňuje, aby alespoň 1% bylo věnováno do kapitálové účasti. A to odpovídá 80 milionům. A následně tedy získáváme finanční páku v úrovni 3,5%, takže máme takže následně prostřednictví Margarity se bude financovat vlastně trojnásobek projektu než těch 80 milionů. A takže zjevně tedy z těch 80 milionů dostaneme opravdu velmi mnoho prostředků. V konečném důsledku až projekty za 1,5 miliardy euro. Takže jsme měli pocit, že toto se opravdu velmi vyplatí jako investice rozpočtu TNT. Eh, takže 1% dáváme do toho fondu Margaret. Je už to v podstatě součástí běžný, běžných postupů a chtěl jsem to tady zdůraznit, aby jste si toho všimli. Děkuji mnohokrát. Thank you, Mr. Děkuji mnohokrát. Mám velmi dlouhý seznam řečníků, nejsem vůbec překvapen, když se podívám na to, jak jste rychle přečetl ten seznam věcí. Co se týče položky 902, tak tam musím říci, že jste se skoro dostal do oblasti, která by mě měla velmi zajímat. Určitě to tak bude i ostatních. Uvidíme, co na to ostatní řeknou. Pan Groš, prosím. Já se pokusím být stručný, abychom to zvládli do půl šesté. Chtěl bych poděkovat komisi za poskytnuté informace. Stručně řečeno, jo, výběrové řízení a projekty um, přesáhlo naše očekávání. E, myslím si, že vy jste nepřímo e, v případě tyto volby projektu e, Pokud vidím, tak téměř 45 je u silniční dopravy, 23 bylo zohledněno. A tam To, co považuji za zajímavé u celé diskuse, je, že členské státy eh, snížily finance v této oblasti téměř o 50% a teďka přicházejí s celou řadu eh, žádostí a nyní jsou překvapeny, že ty žádosti nejsou přijaty. Eh, každé odmítnutí, musíme připomenout, že u každého odmítnutí je že parlament měl nějaké představy o finančních prostředcích a projekty jsou eh, zajímavé některé z nich nemohly projít, přestože podle mne jsou zajímavé. Pokud je o plánu obnovy, bylo to již zmíněno, já bych chtěl ještě eh, něco dodat s lítostí. Mohu si vzpomenout na dobu, kdy eh, určitý předseda Jacques Delors vydal bílou knihu o velkých prací kde, kde uváděl, že to, co dostane Evropu předu, jsou ty, právě tyto oblasti, které jsou důležité pro hospodářský rozvoj a jsou důležitým faktorem pro hospodářskou obnovu. Když ale nyní docházíme k tomu, že celý hosp- plán hospodářský obno- eh, obnovy a doprava to nedostává ani cent navíc. A už ty původně plánované prostředky jsou uh, malé, tak podle mě je nejvyšší čas, aby komise uh, přece jenom zvýšila povědomí o tom, že doprava a mobilita a také určité projekty, které s tím jsou spojeny, jsou důležité pro rozvoj uh, Evropy a mohou přispět k hospodářské obnově, hospodářskému rozvoji. A stoprocentně patří do uh, plánu konjunktury a už jsme byli dokonce kráceny prostředky, které byly stanoveny předtím. A poslední postřeh, který bych chtěl udělat, je, že um, se týká programů, které jsou v těch dvou brožurách. Um, já mám otázku. Myslím, že tam bylo uvedeno číslo 56 studií, ne 52 nevím přesně to číslo. Bylo tam číslo, které uvádělo, kolik žádostí bylo přijato a mě by zajímalo, co se stane s prostředky, které byly dány k dispozici, co se s tím stalo v minulosti a kdy byly dány prostředky na studie a nic se nedělo, žádná studie se neprovedla. Eh, Unie dala k dispozici prostředky a vůbec eh, nenásledovala žádná akce, reakce, kontrola. Děkuji. Much we'd have billions to pay with if we could find that. Um, dále bychom za to biliony, kdybychom mohli ty peníze ještě najít. Be, be, Mathieu, uh, in this... uh, děkuji. Jak řekl můj kolega před chvílí, i mně se zdá, když se podívám na ty vybrané projekty, že ano, je to dobrá volba, dobrý výběr pokud jde o tu změnu dopravních prostředků, je tady jasně vidět, že eh, je podporována železnice, že dostává dodatečné prostředky a to je výborné. Chceme se upírat eh, tímhle směrem. To je určitě eh, důležitý projekt. RMTS také musíme skutečně usilovat o konkurenceschopnost skutečné dopravy, ale stejně tak jako Matthew, i já jsem eh, si kladu otázku, co se stane dál. Ehm, mm, jako součást plánu obnovy jsme rozhodli investovat eh, určitou eh, částku, tedy dříve, než bylo původně plánováno, uvolnit tedy ty peníze dříve, než bylo plánováno, že to bude součástí více letého rozpočtu a museli bychom se podívat na to, jaké ty prostředky nám zbývají a možná, že se stane, že už nic potom nezbyde pro ty jiné projekty, takže se musíme zamyslet nad tím, jak to vyřešíme a jaké další dodatečné zdroje na e, tyto e, evropské dopravní sítě máme. Samozřejmě je důležité navázat tyto různé typy dopravy to podporuje zaměstnanost, budoucí mm, růst hospodářství a podobně a e, různé e, evropské projekty. Pokud jde o ten mm, fond Margarita, který tady už mm, byl zmíněn, nejsem s ním tak dobře obeznámen. Je to pro mě nová věc a zajímalo by mě, do jaké míry by tenhle fond mohl vykompenzovat protože na konci rozpočtu už eh, nebudou žádné eh, peníze k dispozici na TNTS, takže bylo by možné použít nějaké prostředky z tohoto fondu na dopravní projekty, abychom zajistili, že ty investice do dopravy v Evropě jsou dostatečné. Děkuji. Thanks. Děkuji. Paní Lichtenberger. a potom paní Meissner. Um, ja, herzlichen Dank. Děkuji. Jsou to pro mě zajímavé věci a vždy je pro mě zajímavé se podívat eh, na konkrétní příklady, kde, jak bylo s penězi naloženo. K tomu pár postřehů. My neustále hovoříme o slavné Malta Bay on the Sea a ve skutečnosti se tam děje velice málo. Je mi jasné, že to sebou obnáší velice mnoho národních zájmů a byrokracie a že to není oblíbené téma v žádném členském státě. Ale přesto bych byla ráda, abychom analyzovali, proč celé roky hovoříme o tomto skvělém projektu, který považuji za dobrý, a ve skutečnosti um, se nedostáváme dopředu je to pro mě otázka. Měli bychom se tím zabývat, vyhradit si na to čas. Eh, musíme se přestat zabývat s duchovými bublinami. Bod dva. Někdy mám dojem, eh, že někdy máme určité šuplíkové projekty v některých členských státech, kteří eh, vždy znovu se objevují, že se neustále se to opakuje. Nemůžeme někdy říci, OK, tento projekt komise již dvakrát až pětkrát zamítla, už vůbec se tím nebudeme zabývat. Nebudeme se znovu zabývat celou tu záležitostí, která byla již tolikrát zamítnuta. A když ještě zůstanou někde nějaké prostředky, tak nebudeme snad financovat nějaké nesmysly a nebudeme se opakovaně zabývat stejnou záležitostí. Někdy v tom jsou i národní zájmy, to mi je jasné. Ehm, radši chtějí mít eh, zamítnutí Unie, aby měli vyníka, když nějaký projekt neprojde. Ale ehm, na to bych ještě velice ráda měla odpověď. A další, důležitost, další věc, která je pro mě důležitá, hovořili jsme o transevropských dopravních sítích a eh, rozhodli jsme o tom v plénu, že by měl existovat seznam jaké regionální prostředky eh, spadají do těchto projektů, tečou do těchto projektů, abychom měli celkový přehled. Když třeba nyní eh, některé projekty byly zamítnuty, tak eh, neobjevují se opět v regionálních fondech, nejsou potom financovány třeba z regionálních fondů, abychom Eh, aby to nefungovalo tak, že když jeden projekt neprojde u jednoho fondu, tak eh, projde v nějakého jiného, například regionálního fondu. To by bylo nesmyslné a vedlo by to k tomu, že eh, by neprofitovali ti, kteří mají dobré projekty, ale ti, kteří jsou urputní. Potom ještě otázka ke konkrétním případům. Je zde jeden projekt u vnitrozemských vodních cest, který je podporován. A ten provozovatelé stále zdůrazňovali, že jsou schopni být bez evropských prostředků. Je tomu tak nebo ne? Oni říkali, my jsme tak skvělí, že to zvládneme bez peněz z evropských fondů, všichni ostatní potřebují evropské peníze a já teď nevím, co je pravda. A potom mě napadá také, 30 000. Ja? Also da können wir, wenn wir da mit dem Fördern beginnen, dann kriegen wir ja überhaupt nichts mehr gebacken, außer Straßen. potom je zde ještě téma silničních tunelů. A pokud je o fond Margarita, tak bych také chtěla objasnit, co je cílem tohoto fondu, a aby zde nebyly nějaké spekulativní obchody. To by pro ně bylo velmi zajímavé. Mrs. Meissner. Ja, das mit dem Margaritenfonds, da kann ich gleich mal anschließen. Äh, k tomu fondu Margarita, to se můžu připojit. Äh, já jsem si myslela nejdřív, že to má co dočinění s Dánskem, právě kvůli eh, tomu názvu Margarita, ale eh, může to být úplně jinak. Eh, to ještě můžeme objasnit. Jinak je jasné, bylo již mnoho řečeno. Samozřejmě bychom si přáli, aby pro dopravu a dopravní politiku bylo více prostředků, a my víme, že eh, od dopravy závisí celý vnitřní trh do značné míry a je také nutné eh, eh, doplnit koridory. A je tomu skutečně tak, že je to rozumné i ta, zohlednit i tu intermodalitu, různé druhy. Chceme postudovat intermodálně v politice dopravy, chceme, aby doprava byla udržitelná, to řekla i kolegyně Lichtenberger. Je samozřejmě těžké eh, učinit rozumná rozhodnutí. Podle mě už to je dostatečně rozumné. A já bych chtěla ještě něco k návrhu kolegyně Lichtenbergové říci. Jsou zde návrhy, které se stále opakují a možná by vůbec neměly být eh, připuštěny do soutěže. Já se tímto tématem nezabývám ještě tak dlouho, abych mohla posoudit, eh, které státy předkládají jaké návrhy, ale obecně to může být tak, že dovedu si, nebo dovedu si představit, že některé návrhy nejsou tak naléhavé, ale přesto jsou rozumné a dobré. A měla by někdy také přijít na ně řada. Vím to z jiných oblastí, například z svého předchozího působení v parlamentu. A tam by bylo dobré rozlišovat, zda se jedná o Eh, projekt, za kterým jsou národní zájmy, nebo zda to je projekt, něco, co eh, je rozumné eh, podporovat na evropské úrovni. A to souvisí tedy s rozšířením evropské dopravní politiky. Myslím, že bylo řečeno již mnoho k tomuto tématu a tím pádem mohu skončit svým příspěvkem. Thank you, Mr. Kanchen. Děkuji, pan Kanchen. Gracias, gracias, presidente. Byli... Eh, děkuji, pane předsedo. Stručně. Kromě skutečnosti, že budeme moci uh, hovořit o um, eh, TNT v dalším období, považuji za užitečné, když vyjdeme z fondu Margarita, připomenout uh, trochu to, o čem jsem přesvědčen. A týká se to Eh, systému a metody financování infrastruktur. Jsem přesvědčen, že místo toho, abychom eh, rozstýlili eh, ty jednotlivé iniciativy, tak by bylo dobré se soustředit na vhodné fondy. Fond Margarita již probíhá, funguje a mohlo by, bylo, mohlo by být velmi užitečné, kdybychom důležité zdroje vložili do tohoto fondu. Protože kromě racionalizace a kromě, eh, řekněme, aktivní účasti na jednotlivých eh, equity, jednotlivých kapitálech, všech realizacích, tak eh, je třeba kontrolovat také celý ten proces realizace, aby to bylo transparentní v přímou účastí fondu. Myslím si, že ten systém funduje správným způsobem, správnou metodou, jak ovlivnit eh, programování, plánování, protože eh, musíme mít eh, dobře na mysli priority, to je systém pro realizaci. My musíme rozlišit dva momenty. Jednak je to systém realizace a systém plánování. A tento systém eh, představuje skutečnou spoluúčast prostřednictvím eh, systému PPP, to znamená, je tam účast jak veřejnosti, tak eh, soukromého sektoru. Na dalších slyšeních, kdy budeme hovořit o novém programování, tak bych chtěl vyzvat komisi, aby postupovala tak, abychom využili více tento nástroj. A abychom se snažili realizovat jednotlivá díla tímto způsobem. Podle mne fond Margarita představuje uh, také, uh, nebo myslím si, že se toho účastní také italská pojišťovna, uh, přestože ji nevidím na seznamu uh, těch uh, Greenfield Projects. Možná, že mám jiné informace, ale podle mne by bylo dobré, kdyby se všechny členské stály, státy mohly zúčastnit, a to nejenom uh, z veřejných zdrojů, ale také ze soukromých. Děkuji, pane předsedo. Eh, zejména jsem chtěla poděkovat eh, komisi a pogratulovat jim za skutečnost, že eh, udělala tuto velice složitou práci, ale dostáváme se k dobrému řešení a výsledku, protože jsme se soustředili na prioritní oblasti. Chtěla bych uznat pravomoce pana Pake, to, že vzhledem k tomu, že před námi jsou konkrétní eh, výzvy těch transevropských sítí, tak já bych chtěla znát informace, která se týká eh, financování a budoucnosti evropské dopravy. Chtěla bych vědět, zda je možné prezentovat roční program a víceletý program a prezentovat, řekněme, vše, co je spolufinancováno, to znamená, jaké studie jsou spolufinancovány eh, evropskými prostředky. Mm. Podaří se nám skutečně eh, projít těmito významy? Já bych chtěla vědět, zda existuje, řekněme, eh, určitá linie kterou sledujeme. Mohl by nám pan Paké vysvětlit, eh, jak Ty studie jsou velice důležité pro to, abychom se eh, vyvarovali eh, rizik předtím, než zahájíme nějaká velká díla. A já bych chtěla vědět, a mám na mysli úpravu eh, sítí, dopravních sítí, tak vím, že zde byly problémy eh, při definování studie. A já se ptám komise, aby nám řekla pár slov o efektivnosti těchto studií. Eh, pokud je o fond Margarita, tak souhlasím s kolegou Kančanem. Byl to skutečně úspěšný nástroj a já bych chtěla vědět eh, pana, od pana předseda, pana předsedy, zda, tato, zda tento výbor, možná, že už jsme o tom hovořili, když jsem zde nebyla, ale e, zda byl tento fond prezentován, abychom znali, jaký je potenciál, tohoto fond, jaký je potenciál fondu, jaké jsou pravomoci tohoto fondu, e, jaká je e, bezpečnost, jaká je dlouhodobá udržitelnost. Ráda bych eh, stručně řečeno měla nějaké informace o tomto fondu Margarita. Hledala jsem informace, ale ne o všech prvcích a proto bych chtěla vidět nějaké detaily. Potom další projekt, který prezentovala komise. Pokud je o ten časový program, tak eh, nyní se schvaluje financování. A bylo řečeno, že bylo provedeno hodnocení fáze 1 a já bych chtěla upřesnit to, ten časový rozvrh. Thank you, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Já bych nejprve já bych nejprve jenom řekl, že je velmi důležité, že máme tři prioritní oblasti, že těch prioritních oblastí není příliš mnoho a navíc si myslím, že jsme je vybrali velmi dobře. Ale mám jednu otázku. Na straně 6 prezentujeme jednotlivé priority a jim alokované částky. A vyplývá z toho, že máme na rozdělení 370 milionů a rozdělili jsme jich 356. Znamená to, že nám ještě zbylo nějakých 13 nebo 13,5 milionu na rozdělení, anebo to znamená, že jsme se rozhodli tyto částky nerozdělit, anebo jsme nenašli projekty, které by byly vhodné k financování. Společně bychom se nad tím měli zamyslet. Itálie předložila 12 projektů, Španělsko 12. Země, které má zhruba stejně, stejné množství obyvatel a stejnou velikost území, jako je Polsko, předložila 3. Takže obecně to není tak, že tam, kde je více potřeby, tak tam je více žádosti. A chtěl bych se zeptat, jak se komise dívá na tyto výsledky členských států, protože já bych eh, musel pochválit Itálii. Ti předložili žádosti eh, projektu za 69 milionů, zatímco u nás v Polsku to bylo jenom 30 milionů a navíc všechny ty projekty neprošly. A poslední otázka je, jakou roli sehrává komise? Řekněme, členské státy předkládají projekty. Externí experti je hodnotí, a komise, jak si tady čteme a jak slyšíme, souhlasila s výsledky externích hodnocení a vytiskla tuto knížku. Myslíte si, že toto je dostatečně aktivní role komise? Poprosil bych o vysvětlení. Thank you, Mrs. Tika. Děkuji, paní Tika. Ședinte, Až uh, Doris atrag atenția asupra câtorva elemente importante. Děkuji, pane předsedo. Já mám důležitý postřeh. Na jednu stranu konstatujeme, že tyto prostředky, tyto fondy um, um, spadají do víceletého plánu, je to asi 50 milionů. A na druhou stranu byly dány a jedna část byla dána k dispozici na záruky. Na záruky těch, kteří poskytují úvěry. V roce 2005 eh, to bylo 7,5 eh, milionů. To znamená, to mě vede k závěru, že v tom eh, do roku 2013 to bude pouze 1 miliarda eur na projekty transevropských dopravních sítí. To znamená, 250 milionů ročně. Když se podíváme na projekty v infrastruktuře, tak víme, že tato částka je velice malá. A můj dotaz komisi tedy zní, co máte v úmyslu dělat s tímto rozpočtem v dopravě. Moje doporučení předsedovi je, že by bylo zajímavé, kdyby tento výbor, výbor pro dopravu v příštím roce, možná v prvním poletí, zorganizovalo setkání s národními parlamenty. Na těchto setkáních by se hovořilo o využití fondů, eh, které pocházejí z strukturálních fondů. Je to jediná příležitost pro eh, případné poskytnutí eh, prostředků do, na projekty v infrastruktuře. Potom je zde otázka výběru. Já bych chtěla poprosit komisi, a bylo by vhodné, aby všichni si to vyslechli, jaký je přístup na uh, přístup k tím? Bylo by velmi užitečné, kdyby zde byly také, uh, kdyby zde byly uvedeny vybrané projekty, a mám na mysli i obsah návrhů, protože jsou zde další země, které možná, eh, jejichž projekty možná neprošly, a je dobré, aby měli představu o tom, jaké projekty naopak byly vybrány a o jaké investice se jednalo a tak dále. Vracím se k dvěma rozhodnutím k tomu víceletému programu. A chtěla bych citovat příklad Rumunska. U, na rok 2009 Rumunsko nepředložilo žádné projekty, ale pro víceletý program předložilo Rumunsko několik projektů, například jeden se týkal um, námořních dálnic, mořských dálnic. Možná, že ta prezentace je trochu zvláštní, protože se uvádí, že vzhledem k nedostatku dalších projektů v, tém, v tomto regionu byl tento projekt zamítnut. A v důsledku toho v Černém moři nebudou žádné projekty, které by byly financovány. A to je chyba, protože pro Rumunsko a Bulharsko je oblast Černého moře mimořádně důležitá. Je to velice důležitá zóna a proto by bylo optimální, aby již od začátku byly přijaty projekty v regionu Černého moře. Možná, že by bylo možné přidat ještě další projekty. A to by pro mě představovalo přidanou hodnotu. Oblast Černého moře je totiž mimořádně důležitá. A proto si myslím, že toto rozhodnutí je trochu zvláštní. A na závěr ještě něco k fondu Margarita. Tento fond eh, byl zřízen eh, pro boj s důsledky klimatických změn. Cílem je snížit eh, emise skleníkových plynů a podpořit eh, udržitelnou a čistou dopravu. Myself, I have to say I've, I... Musím říci, že jsem se snažil se probrat těmito dvěma dokumenty, abych nalezl eh, úspěch uh, britská schémata, eh, jaksi navázání eh, Velké Británie na Irsko. A pan Liberaský řekl, že jeho země podala pouze tři projekty, tak musím říct, že je to třikrát tolik než Velká Británie. A paní Tikal tady také zmiňovala Černé moře nevím, jestli je to chyba Rumunska nebo Velké Británie, ale eh, zatím jsme v tomto také nebyli úspěšní. Ten projekt 902 se týká eh, toho Eh, jaksi největšího zablokování železniční dopravy eh, v mm, Británii. A je pro mě obtížné pochopit logiku těch rozhodnutí. Chápu, proč moji španělští a italští kolegové vás obdivují, ale doufám, že vy chápete, proč já si to nemyslím protože tato rozhodnutí určitě skvělá nejsou. Takže e, upřímně nejsem spokojen s tím rozhodnutím, které nám předkládáte. Pan Liberacký tady řekl, e, zdali, e, na tomto roz, zdali toto rozhodují pouze experti, ale vy samozřejmě nejste takovými experty, kteří by toto rozhodli a ti se potom za pět let na vás obrátí s žádostí o dodatečné finance. Jsem velmi zklamaný, že některé země nedostávají vůbec nic, včetně mé vlastní země. No, cením se toho, že severní, severní Jirsko je součástí mé země, ale má štěstí, že je tak těsně spjato geograficky s Irskem, protože jinak by také z toho nemělo ani euro. Takže myslím si, že to je nějaké nedopatření nebo vtip to rozhodnutí 902. Takže předávám vám slovo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Um... Děkuji, pane předsedo. Myslím, že ty otázky eh, vezmu postupně tak, jak byly položeny. Předseda já ano, od, odpovídejte po pořadě, ale pokud mi neodpovíte, tak já se budu o to eh, hlásit. No, pane předsedo, <clears throat> budu hovořit stručně a myslím, že budu to zareagovat na všechny otázky, včetně té vaší. Eh, několik z vás tady zmiňovalo eh, otázku monitorování těch studií, těch projektů, které byly financovány. Tady máme velký podíl studií, to by bylo určitě užitečné, kdybychom eh, měli k dispozici takový přehled těch studií, třeba pro program 2000 až 2006, ale nemůžu vám dát žádné statistické údaje eh, z tohoto místa, ale je to eh, jistě velmi mm, taková přínosná poznámka. Eh, pokud jde o ten regulatorní rámec, eh, není žádná eh, závazná povinnost pro členské státy, jakmile je takováto ehm, studie vypracována, aby ehm, prováděly nějaké další sledování. Mnohdy se jedná spíše o takové přípravné práce, které, kterým se říká studie, se to týká třeba při, mm, připravování nějakého tunelu a podobně. To někdy ty přípravné práce eh, si vyžádali eh, skutečně miliony během toho minulého eh, rozpočtového období a na počátku tohoto, které si vyžádala jenom příprava toho jaksi přípravného tunelu. Takže vidíte, že toto někdy se také skrývá pod tou nálepkou studie, ale jsou to spíše takové přípravné práce, které musí, musí být dokončeny před tou stavbou samotnou. Ale ten váš návrh je užitečný. Připravíme přehled a dáme ho k, dispozi- k, dis- k dispozici vašemu výboru, pane předsedo. Už se chýlíme ke konci programu. To tady také zmínilo několik řečníků. Zbývá nám už eh, málo finančních prostředků, to méně než jeden bilion. Zatím je tady odhadujeme hypoteticky. Měli jsme tam, eh, vyplatili jsme zálohu, máme celé portfolio projektů, které eh, budou pokračovat v roce 2010. Nevíc je tam ten víceletý program, který byl schválen v roce 2007 tímto parlamentem. V příštím roce bude eh, hodnocen, jaksi, protože už uběhne polovina trvání tohoto programu. Některé projekty eh, dostaly spoždění nebo jejich rozsah se změnil, takže zase se uvolní další finanční prostředky a věřím, že budeme eh, schopni prokázat, že ten rozpočet eh, ten, t je správně spravován a že každé euro je vhodně vynaloženo a že když některá země není schopná správně vynaložit tyto prostředky, tak my je potom můžeme ještě realokovat na něco jiného. V roce 2010 budeme schopni předložit členským státům a vám přehled toho, co ještě zbývá na zbytek programu a budeme si moci vytipovat ty orientační priority na ty roky 2011 až 2013. Eh, tam bude také LGTT, eh, to se bude týkat eh, dálnic eh, vedoucích k moři, k přístavům, to jsme už tady také slyšeli. Snažíme se o to, aby členské státy předkládaly kvalitnější projekty a doufám, že v roce 2010 budeme mít lepší výsledky a věřím, že eh, tento, na tomto konceptu se bude i nadále pracovat. Eh, eh, inteligentní dopravní systémy, to je další, další návrh, další program. Budeme také provádět jaksi posteriorní hodnocení abychom mohli připravit ehm, financování té druhé etapy. Ale ta fáze výběru zatím ještě nepředjímá financování ani ten finanční strop, který bude muset vzít v potaz hodnocení té první etapy. Takže tady máme eh, ještě ten nástroj eh, LGTT, máme tam ten program z roku 2007, uvidíme, kolik finančních prostředků ještě zbývá na, ten, na ty běžné jednoleté pracovní programy, které eh, navzdory těm menším finančním částkám jsou hojně využívány členskými státy. To dokládá to množství žádostí podaných v letošním roce protože i když někdy ty studie nejsou úplně úspěšné, tak některé ty činnosti, které by bylo obtížné financovat na národní úrovni, tak mohou být z 50% financovány právě z tohoto zdroje, takže to potom eh, členské státy rády eh, eh, využívají. My bychom v tomto rádi pokračovali i v letech 2011, 12 a 13. To stále ještě není mnoho. Samozřejmě budeme muset udělat nějaká těžká rozhodnutí v tom období 2011 až 2013 a myslím, že jsme už doložili, že o ten program ten T je velký zájem a jak zmínil některé členské státy, ten rozpočet členských států mnohdy eh, eh, jak se není na dostatečné výši. V tom dalším rozpočtovém období bude příležitost pro další politickou diskusi, ale myslím si, že tam je několik eh, kritérií, několik jaksi jednotlivých rysů, které byly eh, kladně hodnoceny a které činí tento program jaksi vhodným příjemcem dalšího financování. A ještě závěrem už jsme naznačili, že bychom velmi rádi měli eh, třetí takový eh, návrh, abychom urychlili eh, jaksi provozňování těch evropských koridorů do roku 2020. Mnoho z vás se také vyjadřovalo k fondu Margarita, který eh, připravila eh, Evropská investiční banka. Podporuje ho mnoho členských států EU. Nezmínil jsem tady italský příspěvek, ale i, italská spořitelna také je, je zapojená do tohoto fondu. Nemám teď zrovna v paměti ty konkrétní údaje. Ten fond je stále otevřený. A samozřejmě více členských států, eh, které o to projeví zájem, se mohou stát sponzory to, tohoto eh, fondu. Tento fond má 1,5 miliardy euro pro eh, dopravní projekty a projekty obnovitelné energie. Měly by to být projekty, eh, které souvisejí s ochranou proti klimatickým změnám. Eh, Margarita není náhrada za ten T za ten T program, ale zároveň těch 18 milionů podle té smlouvy mezi fondem a komisí, eh, alespoň těch 218 eh, milionů euro, doufám, že to bude 280 milionů, pardon. Ehm, předpokládám, že to bude nakonec více do konce roku. Když to vynásobíte pěti, dostanete se k 1,5 eh, miliardě eh, euro. To je samozřejmě ehm, dobrá částka, ale týká se to především těch soukromých eh, projektů partnerství veřejného a soukromého sektoru. Je to velice solidní a užitečný doplněk k tomu projektu, ale nikoliv jeho náhrada. Eh, dochází eh, k tomu takzvanému window shoppingu. Eh, v rámci tohoto projektu já myslím, že ne. Ty projekty, které nejsou vybrány, myslím, mm, že se ne, nepřeorientují do, do jiné země. Samozřejmě, že to může stát, ale protože ten projekt není zvolen v rámci programu TNT, to ještě neznamená, že to není dobrý projekt. To jenom znamená, že eh, prostě nebyl zvolen v té konkurenci těch programů a vzhledem eh, k těm finančním prostředkům, které jsou k dispozici. A proto tedy ten program nebyl doporučen a nebo i když to byl dobrý program, tak prostě nebyl na čele těch priorit, které komise má. Myslím, že tímto také odpovídám na tu vaši otázku, která se týkala toho externího hodnocení e, za pomoci e, té Mm, exekutivní agentury TNT, která tedy zmapovala terén, vytipovala ta hlavní eh, kritéria. A mnohdy musíme dělat těžká rozhodnutí, která se opírají jednak na eh, těch dopravních politikách, eh, opírají se také o ty jednotlivé priority a ten výsledek je, myslím, celkem uspokojivý, jak řekla celá řada z vás. Není to vždycky snadné, zejména pokud jde třeba o geografické eh, umístění těch projektů. Eh, k tomu dochází každý rok a bude k tomu zřejmě docházet i v budoucnu. Ale všechny ty eh, byly dobré projekty, proto byly vybrány. Eh, zmiňovali jste tady také to, že ty projekty by neměly být předkládány více než jednou či dvakrát. Legislativa s tím nepočítá a bylo by snadné to obejít. Mám teď na mysli jeden konkrétní případ, že ten celkový eh, eh, projekt byl předkládán opakovaně, ale ty jednotlivé části byly změněny, takže i kdybychom takové pravidlo měli, tak by bylo snadné ho obejít, ale měli bychom to mít na zřeteli. Ještě si ověřím, zdali jsem eh, na něco nezapomněl. Eh, zazněl tady takový návrh, že by tady měla být přednesena prezentace o Margaritě. Pokud o tom budete mít zájem, tak by komise samozřejmě eh, vám toto odprezentovala. A Možná by bylo vhodné se obrátit také na Evropskou instituční banku, která je hlavním sponzorem a autorem tohoto fondu. Oni by vám byli jistě také k dispozici. Teď se dostávám no, eh, téma námořních dálnic ne celá částka 370 eh, milionů, ztratili jsme zhruba 13 milionů, eh, utratili jsme eh, pouze 17 ehm, milionů, to jsou ale pouze orientační čísla, ta rozhodnutí jsou pouze rámcová rozhodnutí a potom samozřejmě příslušná agentura toto každým rokem hodnotí. Žádné peníze se nestratí, toto jsou orientační čísla. Ty prostředky, které nebyly využity v roce 2009, zůstávají k dispozici na rok 2010 a kompenzují také mm, ten relativní nedostatek prostředků na ten následující rok. Takže toto bylo vlastně převedeno do příštího roku. Černé moře, um, námořní dálnice, to je samozřejmě priorita všech eh, evropských moří. Lituji stejně tak jako vy, že ta studie nebyla zvolena, která mohla být eh, užitečná eh, vnější hodnocení toto zamítlo a komise se přiklonila k, této, k tomuto hodnocení protože nám eh, jde o to, abychom se právě při rozhodování opírali o takovéto externí hodnotící zprávy. Samozřejmě, eh, pokud byste měli zájem o nějaké podrobnější dokumenty, abyste pochopili, jak jsme dospěli k tomuto rozhodnutí, tak jsme vám samozřejmě k dispozici, protože se zdá, že to byl sice užitečný projekt, ale nebyl dostatečně dobře připraven. Všechny hodnotící zprávy, které vypracovává ta, eh, ta externí hodnotící agentura, jsou k dispozici členským státům, aby se mohli zjistit, z jakého důvodu některý projekt nebyl vybrán. A rok od roku Eh, jak slýcháme, rok od roku se kvalita těch projektů zlepšuje. Tam samozřejmě hodnotíme kvalitu projektů a ukazuje se, že členské státy se zlepšují a každým rokem věnují větší péči přípravě projektů. Eh, pane předsedo, končím s těmi britskými projekty, které se vážou také eh, k severnímu Irsku. Rozhodli, zamítli jsme asi tři nebo čtyři vy, vy říkáte, že Velká Británie by už konečně měla uspět s nějakým um, projektem, ale myslím si, že pokud jde o ten plán obnovy z července, tam měla Velká Británie docela dobrý výsledek. Získali z toho víc než za celou dobu až do roku 2007. Byla to skutečně značná částka, pane předsedo. Takže Teď se dostávám k těm konkrétním projektům. Um, Manchesterská eh, studie, to je zatím ještě v počátcích. Um, je to přínosná studie, ale přišla velmi brzy. Potřebovali bychom vidět, jaké budou ještě nějaké následující kroky. Um, tam se týkalo o více než 600 milionů euro. Snažili jsme se zaměřit, když jsme se museli rozhodovat na ty návrhy, kde jsme si mysleli, že je jaksi mm, větší mm, tato eh, laťka, takže já nevím, vám to, pane předsedo, asi nepřipadá dostatečně přesvědčivé. Nicméně chápejte, že komise musí jak se seškrtat ty projekty na nižší počet, na menší finanční částku. Někdy to není spravedlivé zeměpisně, ale my se skutečně snažíme vybrat ty projekty, které jsou nejpřesvědčivější. Děkuji. Děkuji za vaši odpověď, pane Pake. Teď si myslím, že to, co jste mi odpověděli, je úplný nesmysl, ale co se dá dělat. Přesto vám děkuji. Bylo to 658 tisíc, ne 658 milionů, já jsem se na to podíval. Dobrá, no co mám říci. Děkuji. Dámy a pánové, následuje schůze koordinátorů. Ouais, no, je mi